Eh, um, dobré ráno, dobré ráno všem. Eh, tak eh, ještě čekáme na další dva Eh, stínové zpravodaje, kteří se zatím neobjevili. Já jsem se snažil na ně počkat, ale musíme eh, se do toho pustit. Eh, snad to potom si pustí na web streamingu. Dobře, přijetí pořadu vidím, že nejsou žádné připomínky, takže schváleno, sdělení předsedy nejsou a dostávám se k bodu číslo 3, což je na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě. Navrhovatelem je pan Kutáš my jsme zde zažili střed kompetencí. My dáváme stanovisko, poněvadž hlavním výborem je výborem, výbor pro zaměstnanost, tak to rozhodla konference předsedů. Ačkoliv eh, technicky by to zřejmě mělo patřit spíše nám, ale my máme exkluzivní kompetenci u otázek 2, 5, 10, 11 a 12 a potom společnou s 6, 7, 8, 9 a 14 eh, s výborem pro zaměstnanost. No a my se tady budeme zaměřovat na ty otázky, které jsou v exkluzivně v naší kompetenci. A to znamená, že pokud budete podávat pozměňovací návrhy, tak jenom tam, a pokud byste předkládali pozměňovací návrhy eh, k bodům, které jsou v exkluzivní kompetenci zaměstnaneckého výboru, tak ty by nebyly přijatelné. Takže eh, to by chtělo, když tak přímo podat ve výboru pro zaměstnanost. To je jediný způsob, jak prakticky se s tím můžeme vyrovnat. A já myslím, že oni to budou dělat taky tak zase, když budou mít připomínky k naší kompetenci. Takže tolik na úvod a slovo má navrhovatel. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já doufám, že to, co jste právě popsala, že se nestane. Já jsem o tom hovořil se zpravodajkou z výboru pro zaměstnanost a ona přislíbila že se bude snažit o dobrou spolupráci a nebude se snažit zasahovat právě do těch pozměňovacích návrhů, které spadají do naší kompetence. Pokud se týče této zprávy, tak jak je to v zelené knize, v podstatě není možné hovořit o nějakém ideálním penzijním systému pro všechny stejném. Je třeba se zaměřit na národní a respektovat národní zvyklosti. A my můžeme hovořit o flexibilitě, pracovní mobilitě, dále o komunikaci, finanční kontrole, pravidel pro solventnost, pravidle pro solventnost a tak dále. My již máme eh, rámec do roku 2011, to znamená eh, pokyn číslo 1, který se týká eh, udržitelnosti eh, veřejných financí. A to znamená, že zde je třeba snižovat zadluženost, reformovat, reformovat penzijní, tedy odchody do důchodu a podobně. Eh, budeme postupovat otevřenou metodou koordinace. Jelikož toto je tzv. soft law, eh, měli bychom zde do toho zapojit členské země v podobě sdílení osvědčených postupů, eh, vzhledem k tomu, jaké reformy už podnikly. Členské země by měly naopak do svých systémů lépe zapracovat evropskou politiku ve smyslu lepšího fungování vnitřního trhu a mobility pracovní síly. Eh, součástí je také stabilita veřejných financí, zejména ve střednědobém výhledu. Pak růstu a stability a jeho pravidla jsou tady proto, abychom měli eh, růst a eh, sociální zabezpečení a současně stabilita veřejných financí Eh, je zárukou fungujícího penzijního systému. Eh, já jsem žádal komisi, aby podporovala takový systém, eh, do kterého by byly zahnuty plné náklady na penzijní reformy. Zelená kniha zde hovoří o společných velkých výzvách. Je tady výzva demokratická, demografická, Eh, poněvadž se nám bude do roku 2060 zdvojnásobovat postupně eh, počet eh, těch, kdo mají nárok na penze, tedy nad 65 let. No a Samozřejmě pak je tady dopad, který souvisí s finanční kondicí členských zemí. Měli bychom mít systém, který by vyvážel tyto dva aspekty je potřeba najít nové zdroje financování penzí, kromě eh, daní z příjmu a kromě zvýšení eh, příspěvku. Zároveň je třeba zajistit to, abychom eh, neohrozili sociální udržitelnost penzí. Každý penzista by měl mít adekvátní penzi. Penzijní reformy jsou nezbytné v kontextu demografického stárnutí a financování ekonomické krize. Ale prvním cílem každé reformy by mělo být zajištění eh, adekvátního eh, příjmu na stará kolena. A to by měla být součást adekvátního, eh, adekvátního důchodu. Systémy, které budou eh, poskytovat pouze minimální penze, nebudou dlouhodobě fungovat. A také zvyšování věku odchodu do důchodu není zázračný všelek. Já myslím, že s tím můžeme počítat pouze tehdy, pokud to odpovídá době dožití. A to říkám v souvislosti eh, s guideliny které se nacházejí eh, ve strategii 2020. A tady jde o to, že je třeba, eh, než budeme chtít po lidech, aby pracovali dříve, tak zajistit, aby to mělo smysl. Důležité je zajistit financování veřejných důchodových systémů. Pak tady máme tu otázku udržitelných eh, státních financí. A je třeba, aby zadlužení jak veřejného, tak soukromého sektoru bylo dlouhodobě udržitelné. V současné době nebo současně s tím by měla eh, hospodářský vývoj se zamířit na to, zaměřit na to, aby benefity byly distribuovány rovnoměrně. Já jsem přesvědčen, že penzisté ne všichni jsou v penzi dobrovolně. Mnozí z nich Eh, jsou takový zajatci své vlastní situace, eh, o jejich eh, odchodu do ducha rozhadují spíše státní úřady, posílají předčasně do důchodu tehdy, když hrozí nadměrný deficit. Toto jsou trvalé problémy v některých členských zemích a postihují zvláště ženy penzijní systémy jsou nejenom systémy na přerozdělování, přerozdělování eh, příjmu mezi generacemi, aby i současná i budoucí generace eh, mohla mít eh, slušnou životní úroveň, tak to právě musí zajistit penzijní systémy. A tato redistribuční funkce nadále zůstane důležitá eh, z hlediska společenského. Ale všechny systémy penzijní musí zároveň eh, přispívat eh, k potírání chudoby. Závodní nebo firemní penzijní systémy a soukromé systémy se musí doplňovat také s veřejnými Eh, musí být eh, k dispozici po domluvě se sociálními partnery a musí být eh, k dispozici všem. My můžeme adekvátnost životní úrovně na stáří zajistit více pilířovým systémem. Současné penzijní fondy jsou regulovány a dozorovány jako samostatné finanční instituty, ačkoliv jsou to de facto eh, konglomeráty. Zde by měla sehrávat svoji eh, roli eh, celoevropská kancelář, dohledová kancelář a dohlížet na solventnost. A na závěr byly zmíněny otázky, které jsou v naší kompetenci a já si myslím, že my eh, budeme schopni eh, dobře spolupracovat s výborem pro zaměstnanost. Ovšem, abychom byli efektivní, tak eh, musíme být o krok vpředu, protože musíme včas jejich komisi zaslat naši zprávu. A to je všechno a já bych chtěla poděkovat za to, co tady zaznělo a samozřejmě nyní budu ochotně naslouchat kolegům, co k tomu mají říci. Děkuji. Děkuji vám a ráda slyším, že máte tak dobrý vztah se spravodajkou z vedlejšího výboru. I když to oznámení, které jsem pronesla já, týkající se toho, to se týkalo toho, co řekl předseda. Takže v konečném důsledku je to předseda, kdo rozhoduje o přípustnosti pozměňovacích návrhů, takže tohle bude se muset ještě trošku více, nám přinese více práce. Takže zdá se, že někteří stínoví zpravodajové dorazili Wolfa Vicky. Danuto, možná ty jsi první na mém seznamu, tak to bude nejjednodušší. Dobrá, děkuji vám, paní předsedkyně. S velkým potěšením jsme přivítali zveřejnění zelené knihy Evropskou komisí. Tento dokument nám umožní zahájit diskuzi ve věci těchto tak důležitých penzijních systémů. A ten dnešek, eh, tomu bychom, měli bychom k tomu přistupovat z hlediska nezbytnosti zlepšení fungování vnitřního trhu, ale zároveň také přihlížet k finanční a ekonomické krizi, nadměrnému zadlu, státnímu zadlužení, deficitům a také to musíme vnímat v kontextu demografických změn v Evropě a solidarity mezi generacemi. A při příležitosti diskuze na těmito tématy musíme zohlednit i eh, architekturu finančního dozoru, která zabrání budoucím systémovým rizikům a musíme přihlížet i k tomu, jaký, jakým způsobem je ekonomika zpravována. Při rozhodování o budoucí tváři penzijních systémů eh, musíme pamatovat na subsidiaritu. To již bylo zdůrazněno, že penze jsou v kompetenci členských států, na to nezapomínejme. Penzijní systémy se od sebe velmi liší a je těžké srovnávat je napříč státy. A tady chci připomenout dopis podepsaný devíti zemi, zeměmi Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Polsko, Maďarsko a další. A to jsou země, které nesou na svých bedrech vysoké náklady, vysokou zátěž reformy při zároveň a vysokých dluzích a často tudíž jsou tyto země si způsobem diskriminovány při provádění svých reform a ohrožuje to jejich fungování v eurozóně. Teď e, přejdeme k podrobnostem. Chci zdůraznit, že zpravodajka tady zdůraz, tady potrhuje to, že penze by měly zajistit zejména odpovídající příjem, což je obzvlášť důležité pro občany. Ale Uvědomme si také to, že penzijní systémy se liší a standardy životní úrovně také. Takže stanovit na evropské úrovni adekvátní příjem je těžké. Je to podle mě proti principu subsidiarity. A proto, když se díváme na cíle penzijních systémů, nesmíme ztrácet se zřetele, že při zajištění odpovídajícího příjmu musí být zejména ty systémy stabilní. A pokud jde o zvýšení věku odchodu do důchodu, což je další věc, která je zmiňována paní zpravodajkou, tak právní statutární penzijní věk odchodu, věk odchodu do důchodu by měl být co nejblíže tomu skutečnému odchodu do důchodu. Musíme eh, také přihlížet k možnosti předčasného, předčasného odchodu do důchodu, školení, Eh, starších zaměstnanců a přizpůsobení služeb zdravotní péče, aby starší lidé chtěli zůstat ve svých pracovních místech. A pokud jde o trastové fondy, jakožto penzijní, tak eh, tady jsou problémy při transpozici. Existují tu určité momenty právní nejistoty, nejasné definice, které jsou zmiňovány členskými státy. Musíme monitorovat implementaci směrnice v členských státech a podle potřeby vytvářet pokyny, které by členským státům pomohly směrnici interpretovat. A měli bychom se zamyslet i nad možnostmi revize směrnice. A teď pokud jde o solventnost penzijních fondů, a nesolventnost zaměstnanců, to musíme vidět nejenom v rámci nového systému Solvency 2, který vstoupí v platnost po roce 2012, takže to zatím nevíme, jak to bude fungovat, ale také v kontextu nově vytvořeného evropského systému dozoru, orgánu dozoru, který by se měl těchto aktivit účastnit. Pozor na přesun principu Solvency 2 i na zaměstnance penzijních fondů, protože sektor pojišťovnictví a penzijní programy mají své specifické charakteristiky. Někteří experti se domnívají, že systém solventnosti by měl být úplně jiný pro penzijní fondy, a že by mělo proběhnout také zhodnocení dopadů. Děkuji. Děkuji. Já vlastně nejsem stínovým zpravodajem za ALDE, to je kolega Šterks, ale ten je na cestě v Mexiku a proto ho za něj zaskakuji. A proto se pokusím zde prezentovat jeho úvahy k tomuto tématu a já doufám, že se mi to také v jeho duchu podaří. Myslím si, že jsme se všichni shodli na tom, že téma úpravy důchodů a přepracování důchodů systému je ústředním tématem ve všech zemích, protože v ža- ve všech zemích se odehrávají snahy, aby důchodový systém byl dostatečně perspektivní, i když tady existují různé potíže. My stačí, když si vzpomeneme na různé protesty a stávky. Ovšem je tady problém demografického vývoje, který nás nutí k přepracování důchodového systému. Ovšem na druhé straně máme stále menší rozpočtové prostředky nejenom z důvodu finanční krize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 formuluje následující myšlenky. A sice to, že dnešní systém musí být zásadně reformován, to je mimo veškeré pochybnosti. Ale v této souvislosti formuluje tři důležité body tak, aby se eh, rozpracoval trvale udržitelný důchodový systém. Za prvé je důležité, abychom měli hospodářský růst. My se v tomto výboru již delší dobu primárně zabýváme tím, jak vytvořit regulaci pro finanční trhy, protože tato regulace se zdá jako potřebná a smysluplná. A když tuto regulaci bereme v potaz, tak si pak říkáme, zdali tě, touto regulací nestěžujeme hospodářský růst. A pak eh, si musíme položit otázku, že jestliže se nám nepodaří dosáhnout růstu v následujících letech, pak bude velice těžké přepracovat a reformovat důchodový systém, protože na to potřebujeme minimálně trošku zdravé veřejné finance. A z důvodu demografického vývoje potřebujeme také delší odchod do důchodu, ať to bude v letech 62 či 65 letech věku nebo v 67 letech věku to mohou různé země udělat různě, ale například Švédové se již rozčilují nad tím, že my se ještě přeme o tom, zdali věk 60 nebo 62 je správný, ale e, Švédové se již rozhodli pro odchod do důchodu v 65 letech a nyní dohovoří o hranici 67 či 68 let. A proto zprávu kolegu Kutaše a také zprávu komise vítám. Co bych tomu chtěl ještě říci? Eh, předřečnice již hovořila o otázce, jakým způsobem se nám podaří Eh, homogenně spočítat státní zadlužení. V současné době důchodové závazky pro státní zaměstnance jsou zatím mimo a proto se eh, počítají eh, v jednotlivých zemích tyto veřejné prostředky různým způsobem. V Německu pak vypadá situace úplně jinak, když vezmeme zde také rezervy na důchody, které se týkají například také státních zaměstnanců. A zde musíme dospět k jasné kalkulaci, jak se bude v budoucnosti počítat a jak se budeme k této otázce stavět. Za druhé, myslíme to opravdu vážně to, co Mario Monti navrhuje, že chceme skutečně dokončit společný trh a skutečně přejdeme ke společnému evropskému trhu práce. Jestliže budeme mít evropský trh práce s plně plynulými a průchozími hranicemi, pak tady vzniká okamžitě otázka, zdali bychom u důchodových nároků bychom přenositelnost e, nároku měli pojednat jinak než do posud, neboť přenositelnost eh, důchodových nároků do posud Evropský parlament zamítal. Jestliže chceme mít evropský eh, trh práce, tak to pak musí vypadat jinak. Musíme si položit otázku, zdali tyto dodatečná břemena eh, by mohla vést eventuálně k tomu, že by zaměstnavatelé měli méně zájmu než do posud Eh, také vyplácet podnikové důchody svým zaměstnancům, protože by to pro ně bylo příliš složité. A potom další bod je ten, že prakticky ve všech zemích máme tří pilířový systém. Máme státní důchody, podnikové důchody na dobrovolném základě a potom máme také připojištění soukromé. Tento tří pilířový systém je také různý v různých členských státech a také ani definice v těchto v příslušných členských státech nejsou stejné, proto nemůžeme systémy porovnávat. To znamená, jestliže chceme dospět v Evropě k minimální harmonizaci, proto budeme muset se postarat o vyjasnění definicí. Také předřečníci hovořili již o tom, jak to budeme dělat se srovnatelností státních důchodových systémů a také e, pojiš, e, pojiš, soukromého při pojištění. A když bychom systémy porovnali, pak dospějeme k různým, e, různě velkým rozdílům, které jsou oprávněné, ale je jasné, že jestli, že budeme postupovat podle pojistných pravidel, která budou v budoucnosti závazná, jestliže toto budeme aplikovat i na státní důchodový systém, i na podnikový důchodový systém, potom to pravděpodobně povede k větším břemenům a závazkům a nyní se ptáme, zdali to opravdu tak chceme. Zdali chceme udělat podnikové důchody dražší a tím bychom snížili pobídky pro zaměstnavatele, aby přislibovali takovéto podnikové důchody svým zaměstnancům. Toto je důležitá otázka především pro malé a střední podniky, protože ty by s tím měly z největší potíže. A pokud se týče přenositelnosti, důchodu, o tom již jsem hovořil. Tady ne, otázka nestojí zdali něco takového považujeme za proveditelné v budoucnosti. Otázka spíše bude znít, jak to budeme chtít realizovat a zdali potom to také bude financovatelné. Já si myslím, že tady by bylo nutné, aby EU předložila praktický reálný návrh a já bych si přál, aby v této souvislosti komise zpracovala také hodnocení dopadu. Toto jsou hlavní úvahy kolegy Šterkse. Na závěr se ještě zabývá otázkou informací a informovanosti a také říká, že jasné informace pro dotčené osoby je nutná, protože bez jasných informací nemohou se příslušné osoby správně rozhodnout. Tady vidíme tedy celou řadu bodů, o kterých zpráva ho- hovoří a které musí být také vyřešeny a které se zajisté také budou řešit ve výboru pro zaměstnanost. Zdali my zde dospějeme k uspokojivému řešení na úrovni EU, to se ještě uvidí, jedná se o velice komplexní téma. Děkuji. Vicky. Thank you. I agree with a lot of what's Děkuji, já souhlasím s řadou toho, co již bylo řečeno, takže já bych to možná pojela trošku jinak. Já tady vidím dvě, dva, možná tři problémy. Eh, za prvé je pozitivní, že žijeme déle a je to skvělé a měli bychom to vítat, eh, poněvadž my hovoříme o demografické výzvě, ale ona má i svoje eh, výhody. A to vlastně řekl už Bismarck. To vlastně v za Bismarcka jsme tam měli těch 65 let limit, poněvadž nikdo nečekal se, že by žil déle. Tak a e, komise tedy se e, zabývá tím, e, jakým způsobem dosáhnout pozdějšího odchodu do důchodu. Já si myslím, že toto je otázka pro členské země, ale přesto bychom se tomu neměli zcela vyhýbat. Ono je dobré se zabývat tím, jakým způsobem se tím citlivě, citlivě popasovat a Eh, ve kterých třeba povoláních je možné odcházet později důchodu a kdy ne. A druhá věc je eh, důvěra v úspory. Ti z nás, kteří byli eh, na briefingu o tom, jak to vypadá Eh, tak je jasné, že čím dříve si začnete spořit, tím eh, menší problémy potom budete mít na stará kolena. Eh, samozřejmě, že ovšem důvěřovat trhům, pokud se týče bezpečnosti úspor, to vyžaduje odvahu. Jedna z věcí je mobilita úspor, to znamená, abyste si je mohli brát také přes hranice. Já chápu, že v některých zemích, jako je třeba eh, Švédsko nebo Nizozemí, tak tam vidíte eh, daleko lépe, eh, jaká, jaký je tady ten skok mezi, nebo ten deficit těch penzijních systémů. Vy se můžete podívat, kolik asi dostanete ze státního, víte, kolik dostanete z privátního a hm, víte tedy, co se na vás chystá. Takže toto je takový sociální nástroj, který existuje v těchto zemích a který eh, dokáže vysvětlit lidem, jak na tom jsou, jak na tom budou. A to je skutečně důležité také eh, tedy ta solventnost, eh, poněvadž pokud na někoho spoleháte, že vám bude plácet důchod, tak samozřejmě musíte mít důvěru solventnosti. My jsme v minulosti zjistili, že často, eh, když se pustíte do nějakých úprav penzijních systémů, zjistíte, tak eh, až teprve po jejich implementaci zjistíte, že to možná nebylo až tak dobrý nápad. Eh, ještě na závěr jeden senzitivní bod. A to je oblast, kde by měly jít evropské instituce příkladem. Eh, jestliže tedy se žádá po členských zemích, aby eh, nějakým jiným způsobem, nebo zvážili tedy, jak jiným způsobem eh, si své penzijní systémy uspořádat s tím, že aby to mělo smysl také pro mladé lidi. Děkuji, Pascal. Já jsem chtěl chtěl připomenout ještě několik zásad ze strany zelených. My s většinou návrhu zpravodaje souhlasíme, především pokud se týče nutnosti vytvořit více pracovních příležitostí tak, aby se upravily finanční problémy důchodových systémů. Já především trvám na tom, že si musíme klást otázku, zdali Evropská unie se tím skutečně musí zabývat či ne. Existuje rů, existují různé systémy, důchodové systémy v členských státech. Těch rozdílů je tolik, že si kladu otázku, zdali Evropská unie či evropské řešení přinese přidanou hodnotu. A my s tím, s harmonizací máme velké potíže, jako například jsme měli u daní, ale zdali u důchodu by bylo správné říkat státům, co dělat, co, jak mají postupovat, e, solidarita generací. Já jsem velice proevropský, to je mi často vyčítáno, ale já se ptám, zdali to opravdu bude přidaná hodnota, jestliže to upravíme evropsky. A to, co nám dělá zde největší potíže, to je otázka veřejných financí neboť zde se také musí říš, řešit eh, příspěvky eh, u státní, státní příspěvky u státních důchodů, protože tady máme co dočinění s přerozdělovacím systémem, protože tady že nevznikají žádné aktivní prostředky. To je pouze potom zúčtovací technika, která nelze být přenášena ze soukromého sektoru na státní sektor a tím se nedá snížit státní deficit. Státy nemohou kdykoliv měnit kritéria, která budou používat, aby stanovili finanční prostředky pro důchod. To znamená, jak dlouho se platí do důchodového systému a kdy se odchází do důchodu a tak dále. To znamená, že se dá 20-30 let financovat něco, co by bylo skutečně řeši, měřitelné, to by bylo dobré, ale můžeme si to těžko představit, neboť dnes se velice aktuálně hovoří o veřejném zadlužení a snížení deficitu, ale nevíme, jak se to má všechno odstranit. Um, tak, uh, ještě několik dalších řečníků je přihlášeno. Petr Skinner, Thomas Mann a další. A já bych vzhledem k času uh, prosila, abyste byli struční. Uh, Peter Skinner. Děkuji paní předsedkyně a děkuji Georgeovi Kutasovi za úvod. Mám zde tři body. Za prvé, máte pravdu, Evropa bude v této problematice sehrávat svoji roli a je dobře, aby tu roli správnou. Agentury, které jsou, se zabývají tedy solventností a pojiš, eh, fun, fungováním pojištění, muset eh, státy se snaží, nebo některé národy se snaží eh, o harmonizaci. Třeba v eh, německém systému máme neomezenou garanci eh, důchodu a v Velké Británii třeba je jasné, že tam je ten mechanismus a tam ty fondy, které jsou k dispozici, naprosto jiné, než je to v Německu. A já skutečně eh, bych chtěl apelovat, abychom si s tím letím ohněm nezahrávali. Využívejme eh, penzijní systém, i ten soukromý, i dohledové instituce eh, tak, aby, se, aby to sloužilo skutečně tomu penzijnímu procesu, ale ne proto, aby se to rozbíjelo v prospěch čehosi jiného. Eh, hodně se tady hovoří o eh, benefitech a o příspěvcích. My eh, víme, že těch příspěvků ubývá a že tedy ten výpočet příspěvků je na různém základě. Tady bychom to neměli e, uspěchat e, a necitlivě do toho e, zasahovat. Prostě každá země, každá organizace, aby to dělala tak, jak si to může dovolit. Takže já myslím, že bychom skutečně se měli vyhnout příliš velkým politickým polemikám. Děkuji, Tomáši. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Kotasovi za jeho zprávu. On upozornil na to, že tady zajisté máme jisté problémy v oblasti pravomocí. Ty máme vždy. Já jsem to také <laughs> zžil ve výboru pro E, zaměstnanost, kde nám řekli, že nesmíme používat slovo ženy, protože existuje výbor pro ženská práva. E, nevím, jak bychom to měli říkat. Měli bychom to říkat snad jako lidé, které, kteří nejsou mužského pohlaví. A my ve výboru pro zaměstnanost musíme mít velké kompetence, to je jasné. A tady byly určité akrobatické pokusy. A já si myslím, že naše spolupráce je možná i v této oblasti. A máte pravdu, bod číslo čtyři. Členské státy by měly se dívat na EU e dimenzi. A kde? E, například, e, jestliže zjišťujeme zaměstnavatele, v jednotlivých zemích se musí chovat jinak a eh, potom eh, je jasné, že se musíme chovat harmonizovaně, protože ne všechny, eh, hodně podniků působí v rámci celé Evropy a také lidé chtějí žít například v důchodu v jiné zemi. A je jasné, že toto není jednoduché. Pokud se týče minimálních příjmů, eh, tak tento názor nezdílím. Tady se hovoří o tom, že to musí být vyjednáno sociálními parkery, musí to být regionální a nesmí nesmí to být určeno státně. Potom rozdílnost členských států, o tom hovořili všichni předřečníci, u toho bychom měli zůstat. Udělali jsme různé eh, zkušenosti s vícepilířovými systémy. Například tady jsou státní systémy, soukromé při pojištění. Toto v mnoha oblastech je úspěchem, ale ještě ne ve všech oblastech. Musíme také ptát otázky, to také upravují členské státy sami a to také musí upravovat sociální partneři spolu s členskými státy. Jestliže směrnice o půjčování zaměstnanců je důležitá, pak často se na to nahlíží nesprávně. To není omezení konkurence. Tato směrnice o vypůjčování pracovníků souvisí s tím, že se má zabezpečit opravdu výkon, který má být kvalitní. A nedá se tady toto takto formulovat, že máme společný trh a nemáme možnost již aplikovat směrnici o vypůjčování zaměstnanců. A potom se tady také hovořilo o přenositelnosti eh, návrhu. O tom již hovořil pan Klinc. Není otázka zda, ale otázka jak. Jak můžeme dosáhnout vzniku přenositelnosti. Ale když se hovoří o tom, že vstupní důchod, vstupní věk se musí snížit tak, že už se na konci nebude nic vyplácet, potom podnikové systémy už nemají vůbec žádný smysl. Pak by byly nesprávné a nemůže to být tak, abychom řekli, že to zharmonizuje prosazujeme evropsky a potom za oběť padne to, co bylo vyjednáno sociálními partnery. Nedá se říci, že to funguje v mnoha státech dobře a potom přijde Evropa a všechno to padne. Musíme citlivě pracovat na tom, aby práva členských států a sociálních partnerů byla zachována. Existují věci, které neexistují v jiných zemích. My u nás například máme také podnikové důchody, kdy také honorujeme při dlouhodobou sebou příslušnost k podniku a to v jiných státech není. Například u nás v podnicích se říká, že když budete u nás dlouho pracovat, tak my toto ohodnotíme a za to vám také dáme důchod. A my se, já se domnívám, že toto je velice důležitý element. A celkově chci říci, že tady se jedná o velice důležitou vitální oblast, která sehrává důležitou roli v obou dvou výro, výborech a nesmí se hovořit pouze o předčasných odchodech do důchodu. A tady vidíme, jak to, eh, k čemu to vedlo v Německu. Například odešli do důchodu eh, mladí, relativně mladí lidé v Německu, ale za ně nepřišli mladí lidé. Takže ti, kteří mohou a chtějí pracovat, mají mít možnost pracovat co nejdéle a pro, za, eh, na toto bychom měli naměřit naše síly. A jde o to, aby toto zůstalo v pravomocích členských členských států. Já tady si myslím, že Evropská komise se nechovala vždy správně, když chtěla evropské řešení. Já si myslím, že subsidiarita musí být zachována. Kolegové, už jsme překročili vymezený čas trochu a přichází nám komisař, takže nemůžeme překročit dobu 11 hodin. Takže prosím, omezte se jen na několik minut, ještě několik řečníků máme. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to řeknu stručně. Souhlasím s většinou návrhu. Ovšem, myslím si také, že potřebujeme legislativu na evropské úrovni. Je to naléhavý problém. Naše penzijní systémy se velmi liší, naše definice a pravidla se také liší, ale pokud se shodneme na tom, že čelíme společným výzvám, jako je ekonomická krize, které jsou globální povahy, potřebujeme jednotnou směrnici a jednotná pravidla. A při reformování penzijního systému musíme vzít v potaz několik faktorů. Musíme být opatrní. To, že žijeme déle, nemusí nutně být navázáno na to, jaké mají proběhnout penzijní reformy. Jsou to i jiné faktory. Byly zmíněny například ty tři pilíře v rámci penzijního systému a kolegyně také zmínila, že musíme započítat náklady. Proto potřebujeme jednotnou legislativu a pravidla. Některé členské státy nabízí svým zaměstnancům volbu. V Maďarsku se státní dluh výrazně zvýšil, protože někteří občané si zvolili soukromé systémy zabezpečení, ale ty se nakonec ukázaly být zátěží pro stát. Proto bylo, byla také zahájena, zahájeno řízení proti Maďarsku řízení pro porušení. A my jsme se nakonec dohodli z třípilířového systému udělat dvoupilířový systém. Není to možná správná odpověď, ale musíme na to nějakou odpověď dát. Máme opravdu astronomický dluh a zároveň s tím deficit. Přitom chceme podporovat růst a ekonomiku, takže to je těžká výzva, proto jsme se rozhodli, že přijmeme naléhavá opatření a místo tří pilířů budou pouze dva. Pomůžeme občanům, aby zůstaly i v těch dobrovolných penzijních fondech, ale zrušíme ty povinné státní. Otázkou je, co udělá pak stát s těmi prostředky kteří, eh, lidí, kteří odejdou ze soukromého systému do státního. Jestli to bude systém průběžného financování nebo něco jiného. A ještě chci obrátit vaši pozornost na další věc je naprosto nezbytné, abychom vyzvali komisi k předložení návrhu, který by byl jednotný nebo alespoň přijímal určité kroky ved, směřující k, ke sjednocení postupu. Současné postupy neumožní mobilitu penzijních práv. Děkuji. Děkuji, Udo. Já, Děkuji blahopřeji kolegovi Kutašovi za předloženou zprávu. Chci udělat kry, tři krátké připomínky. Maďarský příklad, kolegyně o tom hovořila. Maďarský příklad tedy ukazuje, že soukromá stránka důchod bodového systému není zajištěná navždy. Také v době, kdy se finančně tu daří špatně, tak musí právě postupovat jinak. Já jsem jenom pouze chtěl říct, že soukromé důchodové systémy nerostou do nebe a je to také důkaz důkaz toho, jak špatně dopadly akciové trhy v minulých letech. To znamená, že nesmíme v této otázce postupovat eh, eh, akčně. Takže v minulosti jsme se často téměř museli osmlouvat za to, že i veřejné důchody mají své oprávnění a tady vidíme, že opravdu své oprávnění mají. A pokud se týče přenositelnosti důchodových nároků, já si myslím, že přenositelnost nestroskotala na parlamentu. Parlament e, zastupoval jistou pozici, ale nebyl schopen se dohodnout s radou e, rozumným způsobem. A proto je nadále nutné požadovat přenositelnost důchodových nároků e, mezi podniky a mezi státy. A potom také otázka e, věku odchodu do, do důchodu. O tom také kolegové hovořili. Já se domnívám, že o tom budeme také diskutovat na evropské úrovni. Nemyslím si však, že o tom můžeme hovořit pouze na národní úrovni, protože tlak na harmonizaci je zde velký. Tady není

předepsáno, že všichni mustují, musí postupovat stejně, ale my bychom měli diskutovat ještě o jednom bodu, který dělá velké problémy jak v Německu, tak i ve Francii, v jiných státech. Nesmí se vést ideologická diskuse. Ve většině průmyslových podniků u nás neexistují žádní výrobní pracovníci, kterým je více než 50 let. Je tedy směšné eh, říkat, že by měli pracovat déle, když pro ně nejsou pracovní místa. To znamená, že se musí o to postarat, postarat i zaměstnavatel. Musí jim nabídnout příslušnou zdravotní péči a také se z toho musí udělat téma, které bude sankcionováno, jestliže například nebudou nabídnuta příslušná pracovní místa. Tady eh, ve skandinávských zemích se postupuje pružněji, tady tady mají, jsou před námi o krok napřed. Děkuji. Děkuji a konečně Robert. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tu nyní zazněl ten dotaz ohledně přidané evropské hodnoty toho sdělení komise. A je to je správná otázka. Podle mě skoro žádná přidaná hodnota. systém důchodu vychází ze subsidiarity. To říká komise sama. Členské státy jsou zodpovědné za důchody. Jak se tady píše, je to pravomoc členských států ve vztahu k par- ke sociálním partnerům. Není, e-, neexistuje žádný ideální model, který by platil pro všechny. To je konec citátu a to je také naše východisko, východisko zelené zelené knihy. A pak komise zjevně tlačí na privatizaci důchodových systémů, které by měly být všude, hlavně penzijní, soukromé penzijní fondy. Ovšem, veškeré mezinárodní analýzy ukazují, že penzijní fondy si nevedou lépe než nějaké režimy, které vychází z eh, kapitalizace. Před deseti lety tu byla velká myšlenka nahradit sociální systém systémem eh, úspor, soukromých úspor. Ale pak jsme si uvědomili, že všechny systémy budou muset čelit eh, dopadu stárnutí. A penzijní fondy změnily, strukturu, změnily strategii v posledních letech. Na začátku byly penzijní fondy, které nabízely tak ty takzvané eh, eh penzijní systémy, kdy byl jasně definovaný příspěvek, kdy se přesně vědělo, kolik na konci dostaneme. A teď jsou naopak systémy s konkrétním příspěvkem. To znamená, víme, kolik do toho vkládáme, ale nevíme, kolik pak dostaneme. A všichni v tomto parlamentu, kdo všichni, eh, kdo podporovali penzijní fondy jako nějaký všelek, teď musí čelit následkům krize, kterou utrpěly i penzijní fondy. A to zejména tam, kde takřka všechny pilíře penzijního systému byly založeny na soukromých fondech. V uplynulých dvou, třech letech došlo k, úpl, k celkovému úpadku e, objemu těch penzijních fondů až 30%. Ne-li víc. A to jsou zejména země jako Spojené království, Nizozemsko, Švédsko – A paní předsedkyně, protože bych neměl mluvit příliš dlouho, ať máme systém jakýkoliv, tak, jak říká profesor Rybes z univerzity v Bordeaux, tak důchody jsou vždycky součástí národního důchodu, kdy eh, ti aktivní lidé v penzijním věku vždycky přispívají ti, kdy jsou neaktivní tak vždycky nakonec může, když budou dostávat ty peníze, tak eh, samozřejmě tam budou ty dluhy v, té, v tu dobu, kdy dostanou ty penze. Takže já nevím, proč vůbec pracujeme dál na této zelené knize. Já, sice je to dobrá informace, je to zajímavé, ale jak jsem řekl na začátku, je to něco, co podléhá subsidiaritě a mělo by tomu tak zůstat i nadále. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Eh, pane Kotoši, asi nebudete mít dostatek času zhrnout to úplně celé, ale přesto na pár minut máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji kolegům za příspěvky. Jak vidíte, je velice obtížné najít něco, co mají všichni společné, poněvadž každý tady hovořil o systému, jak vypadá v jeho vlastní země. Samozřejmě subsidiarita bude muset se promítnout do veškerých našich rozhodnutí. Ale abychom dospěli k nějakému závěru, eh, tak ten bude asi vypadat tak, že prostě pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme jednat. To se nedá vysedět. My tady máme mnoho problémů a myslím, že eh, konstruktivním způsobem nějaké řešení najdeme. Bude to obtížné, ale aspoň se o to můžeme pokusit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A dále pozměňovací návrhy, na to máme termín 8. prosince, debatovány budou ve Štrasburku 17. ledna na mimořádném zasedání, což eh, je poměrně častý jev. V hlasování ve výboru Ekon bude 24. ledna, tak aby sem, abychom to stihli do 1. února kdy se to bude hlasovat ve výboru pro zaměstnanost a na druhé únorové plenárce to potom bude eh, hlasováno. Nyní se dostáváme eh, k bodu číslo čtyři, což je první výměna názorů k derivátům ústředním protistranám a registrům obchodních údajů. Eh, je to zpráva pana Langena a já mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes poprvé hovoříme o důležité součásti regulace finančního trhu, tedy o derivátech. My už v létě jsme schválili stanovisko parlamentu, kde na tom celém komplexu jsme si udělali, abych tak řekl, pár značek. vycházíme eh, z eh, výboru komise 484 z roku 2010 a kdybych to měl stručně zhodnotit, dá se říci, že letní návrhy parlamentu komise z velké části zapracovala. A to je velice důležité, poněvadž se nám zde podařilo dosáhnout širokého konsenzu i ve sporných otázkách. Návrh komise nicméně neodpovídá na řadu otázek. A poněvadž dnes zde máme první změnu názorů, chtěl bych eh, zopakovat několik eh, prvních zásad. Za prvé, eh, tento návrh je předmětem, respektive byl předmětem jednání na úrovni G20 v září loňského roku Eh, tehdy šlo o větší transparentnosti na trhu a o omezení rizik při výpadku určitých eh, aktérů. Eh, návrh nařízení vychází z toho, že standardizované deriváty a stanovení ústřední protistrany a registru obchodních údajů jsou centrálními body tohoto návrhu nařízení nicméně pod aspektem pokud možno globálního přístupu. To znamená, eh, je třeba koordinovat mnoha regulační opatření se třetími zeměmi, zejména eh, rámcovou legislativu ve Spojených státech, tak jak byla podepsána prezidentem Obamou na konci června A samozřejmě eh, uvedení do praxe potrvá nejméně dva roky. Na samitu G20 bylo rozhodnuto, že koncem roku 2012 by regulace v této oblasti už měla být plně v platnosti, čili zbývá nám 25 měsíců na to, abychom schválili společný návrh nařízení a zároveň, abychom příslušným dozorovým orgánům dali dostatek času k realizaci příslušných opatření. Čili já e, v této chvíli to vidím tak, že bychom měli udělat všechno pro to, aby náš návrh do prázdnin roku 2011, to znamená nejpozději na e, na červnovém Štrasburku, aby to bylo schváleno. Otázka, nakolik se shodujeme se Spojenými státy, eh, tu dnes ještě nelze zodpovědět a to je de facto důvod pro to, že to tedy vede k tomu, že my jsme eh, našemu vlastnímu odbornému útvaru zadali úkol definovat rozdíly mezi americkou regulací a našimi návrhy a stanovisko v tomto smyslu bychom měli dobrovolně předložit eh, alespoň tedy nebo nejpozději do eh, konce ledna. Eh, dále, pak je tady otázka standardizovaných a standardních derivátů, dále regulace ústředních protistran a registry obchodních údajů. Je, nám jde o posílení, posílení regulace derivátu OTC takto. Za prvé eh, chceme mít zákonní, zákonem závazný clearing s prostřednictvím ústřední protistrany a dále technické standardy pro schvalování a registraci těchto protistran a e, pravomocí v oblasti clearingu, dále závazná kritéria pro bilaterální clearing transakcí s deriváty. Za čtvrté, e, povinnost aktérů na trhu, aby všechny důležité informace dávali do transakčního registru, případně eh, regulačním orgánům. A zapáté povinné zveřejňování informací o celkových eh, pozicích, to by mělo být předepsáno a zde by měly mít regulační orgány neomezený přístup k těmto transakčním registrům. Clearingová a ohlašovací povinnost Eh, by měla eh, podléhat, eh, tomu měly podléhat všechny derivátní obchody a pokud by tomu tak nebylo, je, bude třeba podle pravidel snižovat rizika. A v souladu s naším stanoviskem z června 2010 pro nefinanční instituce, clearingová a ohlašovací povinnost by měla eh, být eh, až od určité eh, prahové hodnoty, tedy hm, která se týká buď informací nebo objemu clearingu. Dosud není tato hodnota stanovena, zatím nikdo nebyl schopen nebo ochoten se k tomuto vyjádřit konkrétně. Já si nicméně myslím, že je důležité, abychom, tedy když už nemáme jasná, jasné hodnoty, tak alespoň abychom měli jasná kritéria. Tak eh, možná, že by se to mohlo potom dát do přílohy k tomuto nařízení, ale skutečně zatím nikdo neodkryl karty a nikdo není ochoten eh, zde navrhnout konkrétní hodnoty. U nefinanční instituci institucí by mělo být umožněno to, aby nezbytné kontrakty k zajištění rizika byly skutečně využívány v obchodní činnosti a toto rizikové krytí reálného obchodu by nemělo být zahrnováno do posuzování kritérií o těch mezních hodnotách. O podmínkách jsem už hovořil. V zásadě všechny kontraktanti eh, v oblasti derivátu musí být nahlášeni do registru transakcí a eh, je třeba zavést eh, postup ohlašování, který bude jednotný pro celou EU. Privátní instituce ve Spojených státech v letech 2007 a 2008 o problémech způsobených finanční krizi si podle amerického trhu zajistili výrazný podíl na trhu a podle amerických kritérií je to zhruba kolem 80%, protože eh, ti nejdůležitější aktéři už dnes ohlašují dobrovolně eh, své kontrakty. A Ono asi mm, není dobré, kdyby to všechno bylo v americké gesci, poněvadž také Evropa má svou zodpovědnost a nejde tady jenom o cenovou hladinu a konkurenceschopnost tohoto transakčního registru, ale je třeba, aby evropské dozorové orgány měly k těmto údajům neomezený přístup. A to je další důležitý bod. Já jsem na toto téma vedl už eh, několik rozhovorů eh, s pomocí TDDC, tedy to, co platí v Americe. Tak já jsem přesvědčen, že eh, tento systém sice funguje výborně, jenomže je třeba zajistit nezávislost evropských registrů. Pokud se týče požadavků na kreditová centra, tak tady jsou přesné eh, požadavky na eh, kapitálovou eh, vybavenost, organizační záležitosti, zprávu a tak dále. Máme tam, musí tam být nezávislí členové, dohledoví členové, riziková komise, to všechno musí být jasně vydefinováno a Eh, ti, kteří budou zodpovědní za řízení rizik, musí přímo být odpovědní nejvyššímu vedení a nikomu jinému. A o tom bude třeba ještě intenzivně debatovat. Zejména tedy na, abychom jasně stanovili požadavky na CCP. Eh, CCP musí být eh, přísně regulování na úrovni EU a je tady také požadavek nejméně 5, 5 milionový vlastní kapitál. Další důležitý bod v návrhu komise, o které musíme jednat, je otázka interoperability. Zde se počítá s tím, že pro ústřední protistrany pokud uzavřou dohodu o interoperabilitě, musí se nechat nejdříve schválit. Nejdříve to bude se vztahovat na pokladniční eh, pokázky, poněvadž eh, trhy z eh, deriváty jsou velmi komplexní. Nominální objem byl 615 bilionů dolarů a je to tedy komplikované a vzhledem, k tomu, vzhledem nebo s ohledem na e, malé členské země to vypadá komplikovaněji než u těch větších. Pokud by spolupracovaly menší členské země v rámci interoperability, tak by bylo možné lépe využívat nákladu a další efektů, než kdyby šlo o velké státy a to je předmět sporu, tedy interoperabilita je předmětem sporu v pracovní skupině rady, jak to tedy organizačně zvládnout. Centrální roli, jak už jsem řekl, sehrávají transakční rejstříky. Zde je otevřená celá řada otázek. Jednak evropské regulační eh, úřady by chtěly mít k dispozici eh, dostatek údajů, měly by být jednotné ohlašovací povinnosti, eh, pak je tady otázka ochrany dat, tak aby daty byly, byla adekvátně chráněna, to je důležité, podívejme v souvislosti se SWIFTem jsme se e, zejména na otázky ochrany dat e, určitě dostatečně zaměřovali. To platí také u transačních rejstříků, ačkoliv tady to možná bude mít jinou váhu. Návrh nařízení, pokud bych to měl krátce shrnout, v zásadě vítáme, protože v návrhu se objevuje mnoho původních návrhů parlamentu, ale dosmívám se také, že u těch nejdůležitějších bodů, to znamená clearingová povinnost a transparentnost, eh, tady eh, se jedná o zlepšení situace. Zvláštností je eh, množství delegovaných právních aktů na komisi a to je samozřejmě předmětem permanentního sporu mezi parlamentem a komisí a také rada se ptá, zda je vhodné eh, tolik toho delegovat na komisi. Ono je to částečně oprávněné, poněvadž se jedná o technické regulační standardy, nicméně na druhé straně Eh, toto nařízení nebude ničím jiným než rámcovou legislativou. Podle současného časového plánu se počítá s tím, že v hospodářském výboru by na přelomu ledna a února tato zpráva měla být eh, představena o tom jsme už debatovali. Eh, my ovšem musíme počkat ještě na dobrozdání expertů. Takže do července eh, by měl být celý proces uzavřen, tak aby všechny přípravy mohly proběhnout do konce roku 2012. Eh, jak jsme na tom v této chvíli? Z mé strany a ze strany mých kolegů byla vedena celá řada jednání. Dostali jsme eh, řadu písemných návrhů, ani jsme o ně žádali. Eh, stínové zpravodaje jsme informovali o časovém plánu, ale také o tom, eh, kdo všechno se zajímá a i ty jsme tedy informovali. Dále Vypracovali jsme a projednali jsme dotazník s deseti otázkami a požádali jsme o vyplnění eh, a zaslání zpět do konce minulého týdne. Bylo to otázky, které se týkaly eh, působnosti, to je článek 1, za druhé definice, to znamená článek 2, a šlo tady o přístup k datům a k registrům. Dále otázka k těm eh, prahovým hodnotám podle článku 7 o, eh, pro tyto strany. Dále otázky ke schvalování a dohledu a jak by tam mělo organizováno, například eh, ustavení příslušného orgánu, dále koordinační dohody mezi dozorovými orgány, za šesté rozdíly mezi eh, americkými předpisy a návrhem komise. Za sedmé úprava o interoperability, jak se na to díváte a případná systémová rizika. Za osmé struktury transakčních registrů. Za deváté, jak se díváte na stanovení k výměně informací a dat, to jsou články 22, 63, 67 a na závěr eh, celkové zhodnocení návrhu. Do včerejšího večera jsme dostali 49 odpovědí, tedy 49 vyplněných dotazníků. Z toho 45 jsou poměrně obsáhlá stanoviska. Mám je tady k dispozici, ale zatím jsme to nevyhodnotili. Je to od členských zemí, nevládní organizací, clearingových institucí a dalších a dále od aktérů finančního trhu, to znamená eh, realitní fondy, penzijní fondy, některé banky. Některé, některá stanoviska eh, máme taky od různých zájmových eh, skupin, takže tak to vypadá, eh, jak ukazují v ruce eh, to, co jsme eh, schromáždili. Všechno je to také k dispozici online. A toto samozřejmě si mohou využít stínoví zpravodajové a všichni další, kteří mají zájem. Na závěr dovolte ještě několik Eh, poznámek k tomu, eh, jak, eh, kam až dospěla rada v pracovní skupině. Tato pracovní skupina se sešla třikrát a to se jde ještě jednou a z hlediska britského předsednictví to bude nějaká bilance dosavadní práce. Hovořili o stanovení povinností k centrálnímu clearingu, čili koho by se to mělo týkat kdo by tedy měl být eh, schopen eh, zdůvodnit eh, doplňující povinnosti. Máme tady prostě otázky, které byly projednávány dále. Se jednalo o tom, jak zacházet s těmi uživateli derivátů, kteří nejsou aktéry finančního trhu, dále zde byly kritizovány ty clearingové prahové hodnoty, dále schvalování a dozor CCP, to je celkem očekávání. A ano, role ESMI, ESMA eh, byla opět eh, kritizována s tím tedy samozřejmě se čekalo, že budou problémy, ale mnozí se tázali, co nastane v okamžiku, eh, kdy se příslušný orgán nezhodne, eh, tak jak je navržen podle článku 14. Eh, a možná, že by jestli ten orgán není příliš velký, nebo jaký vliv by měl mít dozorový orgán státu, ve kterém se sídlí a tak dále. Čili to možná asi není až tak nutné, ale je třeba zajistit přístup k prostředkům centrální banky. To znamená, eh, CCP by měli mít možnost si otevřít eh, konto u centrální banky. S těmi je to ovšem třeba ještě projednat s centrální bankami. Dále, pokud se týče centrálních bank třetích zemí, tady jde o otázku reciprocity. Eh, počítá se s, jednoduš, se zjednodušeným systémem uznávání. Teď jakou to bude mít hodnotu. Eh, my víme, že eh, ve Spojených státech je schvalování daleko komplikovanější. No a dále, pokud se týče transakčních registrů, tady jde o to, abychom uvažovali přibližně stejným směrem komise, rada i parlament. Dobře, to je všechno. Děkuji vám za to, že jste, mi, že jste mě poslouchali a těším se na vaše příspěvky. Děkuji. Uh, Děkuji vám. To bylo opravdu působivé. Myslím, že jste tady dobře, dobře nastínil situaci a víme, jaký je vztah k vaší předchozí zprávě. Teď se obracím na stínové U Leonardo tu není, takže hovoříte za Leonarda. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, Leonardo Domenici bohužel kvůli počasí nemohl se dostavit na schůzi. My chceme poděkovat zpravodaji za srozumitelné a jasné stanovisko. My jako socialisté a demokraté můžeme říci, že podporujeme zpravodaje eh, z hlediska způsobu postoje k tématu. To platí však pouze tak dlouho, dokud pan zpravodaj opravdu bude postupovat odvážně a bude kulturně formulovat regulační požadavky. My víme, že se jedná o návrh nařízení, nejedná se o směrnici. Je tady také důležité konstatovat, kam až dosahuje a či bude dosahovat komitologie. To je podle nás příliš široce založeno. My se nechceme vzdávat pravomocí a nechceme pouze přihlížet. My jsme toto již řekli u zprávy z hlavní z hlavní iniciativy není. Chceme, aby ústřední rizika byla vyloučena. To se týká také surovin a rizik. Tady je třeba postupovat podle směrnice o zneužívání trhu a tím se musíme ještě také zabývat schvalování či autorizace. Jako taková nesmí být příliš komplikovaná. My souhlasíme, že ESMA musí sehrávat důležitou roli a budeme pracovat také tím směrem, který naznačuje zpravodaj. My nechceme, aby ESMA byla nedůležitou organizací CCP musí mít k dispozici přístup k likviditě, to se dá řešit jak prostřednictvím soukromých trhů, tak přes národní banky a my bychom chtěli se spravodajem, se stínovými spravodaji hovořili, hovořit o tom, co je přiměřená kapitálová vybavenost. Zdali bychom neměli více dbát na rizikový profil CCP a ne postupovat zde paušálně jde, zde půjde o to, aby ESMA byla eh, dostatečně významnou organizací, tak aby mohla konkurovat ostatním. Také role ostatních finančních ústavu, tak tady bychom se měli také řídit rizikem a neměli bychom je paušálně prohlásit za uh, neškodné. Měli bychom se podívat především na jejich eh, podnikové praktiky. A pokud se týče vztahu ke úpravám v USA, tady musíme postupovat rovnoprávně, nesmíme schválit měkčí úpravy. Tady podporujeme pana Langeho v jeho snahách a toto platí také pro otázky evropského přístupu k transakčnímu rejstříku a také vzhledem k právům dozorčích orgánů. To je asi všechno z mé strany. My očekáváme konstruktivní debatu, která povede k schválení dobré a kvalitní úpravy. Pascal. Pascal the floor. Pascal má slovo. Já jsem tak zvyklý, že mluvím po liberálech. Dobrá. Nebudu se vyjadřovat příliš obšírně, protože pan Langen a pan Bolman již hodně řekli přesně v tom smyslu, co jsme chtěli i my hájit, pokud jde o toto téma. Ale zdůraznil bych tři aspekty. První se týká přístupu k likviditě, to znamená centrální bance. V momentě, kdy trochu změníme tu logiku, místo difuze toho rizika, které vedlo ke krizi, v tom smyslu, že nikdo nevěděl, kde to riziko vlastně je. Teď tady máme přístup změny koncentrace toho rizika. To znamená, že ty systémové instituce systémového významu by měly mít zajištěný přístup k likviditě centrální banky a se vším, co s tím souvisí v případě nějakého problému. To je klíčový bod, který vyvolává řadu různých otázek, zejména v radě. A myslím si, že je to zásadní prvek naší diskuze. Další klíčový prvek, jak upřesnil pan Langen, je otázka interoperability. A já opět nebudu zacházet do podrobností, ale v momentě, kdy ten náš přístup je koncentrovat rizika, tak abychom je mohli lépe zhodnotit, lépe vyhodnotit, tak eh, podle principu interoperability mezi aktéry vytváříme základní problém při hodnocení systémového rizika, protože v takovém případě je potřeba přidělit to riziko několika aktérům, aniž víme, který z nich bude v případě nějakého problému schopen reagovat. Takže my bychom spíše chtěli maximálně omezit interoperabilitu a podrobit ji velmi přísným kritériím. Třetí prvek se týká role ESMA. Jakožto instituce velká většina tohoto parlamentu bojovala za to, aby rozsah působnosti ESMA byl co nejširší. Ale nakonec, což je typické, jsme vytvořili eh, systémovou instituci na evropské úrovni. To znamená, bylo by logické, aby ten rámec mohl být aby to mohlo podlehat rovnou ESMA a ne nějakým prostředníkům, které do toho opět vnáší celou řadu nejistot mezinárodní a evropskou úrovní. Zvláště když připustíme tu interoperabilitu, tak to ještě více posílí potřebu přímého evropského dozoru ze strany ESMA. A dále konkurence mezi jednotlivými aktéry, e, tak tady my věnujeme velkou pozornost a myslím, že to je případ i eh, váš a té pilotní iniciativy. Takže tomu také věnujete pozornost, že ta konkurence na evropské úrovni nesmí probíhat tak, aby to eh, musí to umožňovat eh, ochranu před nadměrným rizikem. To, to znamená úroveň třeba na úrovni záruk a tak dále, tak tam nesmí eh, docházet k riziku. Musí to být prvky, které jsou jasně stanoveny v nařízení a nebo ESMO. Ale pokud to bude možné, tak tím nařízením přímo, aby nedocházelo k nějaké eh, regulační arbitráži. Já myslím, že toto jsou ty základní myšlenky, které s největší pravděpodobností sdílí i většina kolegů v tomto sále a já myslím, že budeme schopni dosáhnout poměrně široké většiny na tomto eh, pokud jde o souhlas s tímto textem. Děkuji vám. Děkuji. Okay. Děkuji. A děkuji také zpravodaj. Jeho úvod byl opravdu velmi obšírný a dotkl se všech zásadních témat. Děkuji i za to, jakým způsobem přistoupil k té práci. Jako takové ten dotazník byl vynikající. A těším se na některé připomínky a těším se pak na skompilování těch výstupů. Vím, že máme omezený čas, ale bylo by dobré, abychom všichni měli stejný názor, abychom eh, se tady ne, eh, mezi sebou nepřeli kvůli tomu, do jaké skupiny patříme. A tady chci skutečně vyzdvihnout práci všech stínových zpravodajů, že ty diskuze byly včasné. A teď k dalším věcem. Některé základní poznámky. Myslím, že dokument od eh, komise byl velmi solidní a je to dobrý příklad toho, jak dobře funguje, fungují konzultace a využití našeho, naší zprávy z vlastní iniciativy. Eh, měli bychom se zamyslet nad tím termínem OTC, eh, over the counter. Nejsou to jen tyto deriváty, ale všechny deriváty. Nejsou to jenom OTC derivativa, ale všechna protože G20 říká, že OTC by se měly přesunout na nějaké organizované uh, trhy, burzy. A, takže eh, od té chvíle potom by bylo lepší spíš uvažovat o úplně všech derivativech. A tím by ten dokument byl nakonec silnější. A pokud jde o výjimky, tak tady ještě zbývá odvést hodně práce, aby ty výjimky pro nefinanční entity skutečně fungovaly a to uspokojivým způsobem, aby v tom opravdu eh, byly všechny ty funkce, ale které souvisí s obchodem, aby to nezacházelo nad rámec obchodních aktivit některých entit. Já jsem byla podrobena velkému lobování třeba na, z energetického sektoru, protože uh, oni se obávali, že jejich obchodní aktivity by mohly být takto klasifikováni, když mají uh, 16, se 16 obchodníků, tak tomu těžko může být jinak. A některé členské státy je tedy rozdělují ty dvě funkce, a tu finanční a obchodní a to by, s tím by měla, to by měla brát potaz i naše pravidla. A teď eh, k investorům. Investoři nejenom ve Spojeném království, ale všude mají na tom velký zájem a možnost oddělení segregace těch účtů, pokud chce nějaký klient zaplatit něco navíc za to, aby jeho účet byl oddělen od dalších klientů, aby to neměl být ten souhrný kolektivní účet, neměli bychom jim v tom bránit a nemělo by to být za nějakou obrovskou cenu. Nemělo by to být možné zablokovat cenovou politikou. A je důležité, že máme dlouhé popisy druhů aktiv, které budou pro CCP akceptovatelné, zvláště pro penzijní fondy, pojišťovny. To jsou lidé, kteří mají eh, miliony nebo miliardy na účtu, ale jsou tu potom ty eh, vysoké, vysoké marže a záruky a tady jde o to, co bude akceptovatelné a co ne. Momentální situace je taková, taková že to smíšené, že záleží na tom, s kým mluvíte a jaké, jaké klienty mají. Rozhodně to zatím není nediskriminační. Ta akceptace různých tříd aktiv jakožto záruk. Jde o to zamyslet se nad tím, co omezuje eh, systémový, systémová rizika prostřednictvím větší transparentnosti, ale pokud není žádné riziko, nebo je jiné riziko, třeba eh, pokud eh, jde o směné kurzy měn, tak tam jsme u některých těchto tříd druhů aktiv jsme ještě nevedli diskuzi o tom, jestli bychom k ním neměli přistupovat. Jinak tam, kde ten risk je velmi odlišné povahy a je níže než ten proces toho zúčtování. Spolupráce EU-US je velmi plodná, velmi užitečná, ten dialog je intenzivní, ale vzhledem k tomu, že jsme rozdělili tu legislativu mezi tři různé pilíři, my máme tu MIFID a směrnici o kapitálových požadavcích, tak je důležité, aby jsme nebyli zatlačeni ze strany Američanů do rohu, protože oni to řeší jako jeden balíček. Pokud jde tedy o strukturu toho, jak ty naše eh, nástroje mohou být obchodovány v budoucnu, nepotřebujeme nutně americký přístup, potřebujeme vlastní řešení A jak říkám, nesmíme být zatlačeni do té americké situace. Chápu, že teď jsou tu trošku obavy ohledně toho, pokud jsme americkou protistranou a přitom jste Evropská banka, která řeší něco s nějakou americkou protistranou, stranou, nebo jste Evropská instituce, která obchoduje s americkou akcí, tak jste pak vlastně podrobeni přímo americké regulaci, anebo tu existuje nějaká ekvivalence která bude popsána. To znamená, že jste regulováni evropskou entitou, ale máte tu nějakou ekvivalentnost pro Americ, Spojené státy anebo obráceně. Zdá se, že tady zatím panuje určité zmatení podle toho, s kým mluvíme, ať už je to z regulátory v Americe nebo samotnými aktéry, jestli evropské instituce budou muset být plně regulovány ze strany Spojených států. Oni říkají, že budou trvat na plném eh, dozoru evropských CCP a evropských transakčních rejstříků, tak to musíme zajistit na té nejvyšší úrovni, aby to tež platilo pro jejich aktéry, kteří fungují u nás a jejich eh, transakční rejstří, rejstříky. Takže abychom tady neskončili jako nějací mladší sourozenci, kteří se budou muset něčím řídit, abychom byli Eh, bráni jako rovní partneři. No a takže s tím, že možná jdeme správným směrem a parlament je tady projednou poměrně jednotný ve svém názoru, takže já doufám, že z toho vznikne dobrá legislativa a že se tím omezí rizika. Děkuji. Kej, okay. já jsem stínová zpravodajka pro ALDE takže jsem se rozhodla, že bych chvíli počkala, aby se ostatní vyjádřili. Kdyby nám náhodou vypršel čas, já eh, obecně souhlasím s tím, co bylo řečeno, todíž, že návrh komise skutečně přichází ve správném kontextu a že bere na vědomí mnoha správná opatření ze zprávy pana Langena, zprávy vlast, z vlastní iniciativy ale jsou tu věci, které si zaslouží ještě vyjasnění a upřesnění, na což již poukázali mnohí předřečníci. Pokud jde o clearing, o zúčtování a CCP, tak tady by stálo za to mít nějaký jasnější odkaz na to, co může být předmětem toho zúčtování a e, otázka e, řešení řízení eh, v případě úpadku, to je otázka přístupu k likviditě eh, centrálních bank. Je důležité, abychom eh, měli systém, kdy budeme moci očekávat, že ta CCP budou stát pevně na svých nohou. Já si myslím, že nám daňoví poplatníci nedali povolení k tomu, abychom vytvořili systém, který automaticky veškeré riziko a veškeré problémy přenáší skrz centrální banku na jejich bedra. A tady to hrozí v některých případech. Takže ti, kdo řekli, že řízení rizik musí být jádrem všeho, co děláme, ano, to je pravda, musíme to zhodnotit, ale musíme také zajistit, abychom neříkali, že stát nakonec za všechno ručí když se podíváme na to, jaké, jaké kontrakty mohou být zúčtovány, musíme přihlížet i k e, nákladům a k dopadům na konkurenceschopnost. Tím bychom se mohli dostat trochu do problémů, když požádáme ESMO, aby, za to, aby se toho zhostila. V článku 5 na přístupu k CCP musíme řešit otázku exkluzivních povolení a e, to, to připoutání na e, té, tu vazbu e, k těm místům provedení toho obchodu nediskriminační musí být co nejširší, to znamená, nechceme, aby to bylo nějakým způsobem omezeno. Interoperabilita, to je ošemetné, ale měli bychom k tomu směřovat, ale zacházet s tím velmi opatrně. Opět, z hlediska toho, aby řízení rizik bylo jádrem celé věci, ale aby nedocházelo k přenosu veškerého rizika na daňového poplatníka. A teď pokud jde o vykazování, ano, souhlasím, že potřebujeme vykazování všech pozic. Derivativy a to jsou mezinárodní záležitosti, musíme vědět, co se mezinárodně děje. Musíme mít příslušné propojení přes ty rejstříky, aby tady nedocházelo k nějakým hrám, kdy my máme jejich, oni mají naše, naše a nebudeme si vyměňovat údaje. Má to, ta, ty transakce mají vždycky dva konce a nelze předpokládat, že to vždycky bude jenom v jednom státě. Musíme tudíž k tomu přistupovat globálně. Ale sběr údajů sám o sobě ještě nás ještě nezabezpečí. Zabezpečí nás, když máme příslušné možnosti eh, jejich zpracování a takže ochrana údajů a ten přístup k těm údajům, to musí být taky dobře nastaveno, jinak eh, je to výdaj, který je k ničemu. A teď postihy. Případ Marony. Otázka je tedy, jestli by ESMA mohla předkládat nějaká doporučení. Výjimky, to už bylo zmíněno, jak jednotlivých entit, tak i celých tříd aktiv. Na to se budeme muset podívat z hlediska tedy řízení rizika. Nechceme, aby byly spojeny velké náklady s něčím, co riskantní není. Vazba na další legislativu je velmi důležitá. Techniky omezení rizik. Je důležité, aby stejný koncept a stejné myšlenky byly i ve směrnici o kapitálových požadavcích. A musí to souviset i se vším, co děláme v rámci MIFIDu. Takže to je z mé strany zatím vše, protože další věci již byly řečeny a já s tím souhlasím. Další řečníci, pan Klutis tu není, pan Čutis. Vy si vezmete slovo teď, jako zpravodaj Zague, pak Peter Skinner, Vicky Ford, Jean-Paul Gozes. Prosím. Děkuji. Já hovořím za pana Hoklůdeho, který je stínovým zpravodajem za naši frakci a který nezvládl cestu do Bruselu. Toto je první výměna názorů k tomuto tématu a proto srdečně děkuji za snahy pana Langena. Já chci říci, že dosavadní rozprava o návrhu komise ukazuje, že komise úplně nepochopila, či nechce pochopit, jak řešit tuto otázku. A sice, že tato otázka je mimořádně politicky důležitá. Tato diskuse ne, tuto diskuzi lze vést pouze vědecky. Komise totiž zapomíná na to, že jsme v globální krizi, neboť lidé v Evropě jsou v těžké situaci a toto souvisí se zhroucením finančního systému. Toto také jsou dopady, které se odehrávají v Řecku a v Irsku. A to je mafiánské jednání na trzích a komise toto neřeší. O komise si myslí, že nějakými volnými dozorčími právy toto všechno zvládne. Já se domnívám, že komise by k tomu měla přistupovat jinak. Já se domnívám, že je nutné, udělat centrální opatření, mít centrální e, strukturu, ale v dozorčí činnosti musíme postupovat velice striktně a přísně. Jestliže CCP budou sehrávat takovou roli, která se jim plánuje, například také hodnotící roli v případě vznikající krize, pak toto bude mít katastrofální dopady. Proto potřebujeme opravdu opravdu přísnou kontrolu. Oblast působnosti dozoru o té již hovořili ostatní kolegové a tato oblast by měla obsahovat i ještě další finanční nástroje. Všechno musí být správně upraveno a regulováno. <clears throat> O tom již jsme několikrát hovořili a shodli jsme se na tom. Přísný dozor, na kterém pracujeme, je důležitý. A tento přístup musí zohlednit i třetí státy. Jestliže budeme je třeba, abychom postupovali všichni harmonizovaně. Uh, naše návrhy musí obsahovat návrh kontroly ze strany Evropského ústředního orgánu. To je všechno, co jsem chtěl říci a my budeme předkládat další pozměňovací návrhy za účelem skutečně dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji vám, Děkuji. pan Skinner. Pan... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Vernelu Langenovi a mm, myslím, že k tomu přistoupil velmi důkladně. Eh, já bych se chtěl zmínit pouze o třech věcích, čili schvalování CCP. Jak pan Lagen ví, tak eh, to se vlastně teď všechno točí kolem společného stanoviska a tady to vyžaduje jednohlasnost. Ale pokud bychom se skutečně shodli jednohlasně a my víme, jak se eh, regulátoři chovají, tak eh, s tou jednohlasností no to uvidíme. ESMA Eh, já myslím, že kdybychom tam měli u toho kvalifikovanou většinu, tak to by bylo lepší. To vlastně eh, v tom se směřuje. A dá se říci, že na tomto orgánu bude, budou zastoupeni také zástupci centrálních bank a to je další eh, věc, která komplikuje celý obrázek. Čili ehm, nebude zas tak jednoduché Eh, schválit společné stanovisko. Já už jsem asi 8 nebo 9 měsíců eh, pracoval s kolegy na tom, aby se schválil eh, způsob, jakým vést tyto spory, prostě sporné řízení, tak já myslím, že už jsme tedy odvedli velkou práci, takže by bylo dobré, kdyby se toho využilo a kdyby se nezačalo vymýšlet něco úplně Eh, něco jiného. A my bychom si měli dát pozor na různá zadní vrátka, eh, kterými chce do procesu zasahovat komise. Prostě to, co jsme vymysleli my, to už je dostatečné. Dále je třeba se zaměřit na otázku dlouhodobých úspor. Já tedy Eh, vlastně poprvé od voleb eh, souhlasím s britským konzervativcem eh, a myslím, že to tady bylo řečeno velice dobře, zejména v souvislosti s penzemi. Hovoříme o nízkých rizicích a velké likviditě. A když se podíváme na některé z těch organizací, které nejsou vysoce rizikové, tak eh, tady se říká, my musíme skutečně být přísní, musíme být proevropští a tak dále. A oni to vlastně zastávají toto stanovisko proto, aby měli pro sebe měkčí pravidla. Čili my skutečně se k tomu musíme stavět eh, rozumně, přiměřeně, kompromisně. Já myslím, že kompromis tady už existuje. Děkuji, Vicky. Děkuji za obrovský objem práce. Já tady mám dvě poměrně technické záležitosti, které nejsou dlouhé. S kapitálovými požadavky to souvisí. Co je to vlastně eh, eh, likvidní eh, zdroj a jaké typy eh, majetku či aktiv lze tady využít. Pokud se týče eh, kapitálových požadavků, eh, k tomu proběhla obrovská debata, kdy jsme se bavili o tom, jaké typy aktiv by měl ten finanční ústav držet. My víme, že máme tady nové basilejské požadavky, a my tedy víme, že eh, jaksi globálně neexistuje dostatek likvidity na celém světě na to, aby se opravdu dodržela, dodržely požadavky Bazileje 3. Že to jsou různé eh, kryté bondy, sekuritizace a tak dále. Ale de facto eh, každý, do budoucna každý obchod s deriváty bude muset být eh, vyvážen kryt nějakým likvidním aktivem. Čili my vlastně chceme, aby ta, ta likvidita nějakým způsobem eh, byla. Nechceme to vymýšlet úplně znovu. A myslím, že ani ta debata nemusí být zas až tak důkladná, jako byla. Takže je to Eh, výrazně, poměrně výrazná změna. Tak a my teď vlastně eh, se bavíme o tom, eh, o těch kapitálových požadavcích a tady potřebujeme eh, trošku tomu přistupovat jinak než eh, v Americe. V Americe jsou eh, likvidní trhy daleko větší, pokud se týče těch kreditních derivativů. Můžete se zajistit proti riziku, čili ta a vy můžete tu, tu kreditní část toho zajištění eh, vyřešit vy, eh, tím, že prodáte eh, kreditní derivat, derivát. Čili mm, je to poměrně komplikované, někdo toho může užít víc, někdo méně a já si myslím, že to je velice důkladný významný rozdíl mezi tím, co je v Americe a u nás a já doufám, že komise tedy eh, se eh, bude velice důkladně zabývat, tedy eh, pověří svůj tým, který se zabývá tím CID 4, aby to bylo adekvátní pro evropské poměry. Ano, děkuji. Jak vidíte, dostavil se už pan komisař a já doufám, že se nám podaří eh, poměrně brzy toto uzavřít. Jean-Paul Gozet. Já jsem poslední řečník a aby pan komisař mohl s námi se pustit do debaty, tak já chci zejména poděkovat za skvělou práci panu zpravodaji, což je zvyklá věc dělat, ale toto byla obzvlášť těžká práce a vy, došlo tady k nové metodě konzultace, která je opravdu úctyhodná. Takže za prvé rozsah působnosti. Tady ten rozsah působnosti by měl být co nejširší. Máme eh, tady zkušenost eh, toho, kdy eh, všich, že kdy ten lobbying často potom funguje, takže se to omezí, ale to není součást té strategie tady. Já myslím, že nesmíme poslouchat ty, kdo si stěžují, musíme přihlížet k celkovému evropskému zájmu. Takže opravdu myslím si, že eh, ten návrh komise je vyvážený a celkově pozitivní, a eh, což je také přirozené, protože se to eh, do značné míry opírá o naši vlastní zprávu z vlastní iniciativy. A teď, pokud má někdo, je, je někdo dostatečně zvědavý na to, aby si přečetl Eh, co všechno tam je. Od té doby už uplynulo hodně času a ratingové agentury těm se podařilo, eh, aby jejich výhrady byly vyslyšeny. A teď pokud jde o reciprocitu, tak to bylo už zmíněno. Evropa nesmí každopádně být naivní musíme přihlédnout tomu, aby i další eh, oblasti světa, zejména Spojené státy, neuplatňovaly nějaké prote- protekcionistické opatření. Takže to je třetí postřeh, který bych byl rád, kdyby se dostal do zápisu. Díky tomu, že jste mi dala čas. Děkuji vám. A já krátce předám slovo ještě znovu zpravodaj. Paní předsedkyně, já bych byl raději, kdyby k tomu zaujala také stanovisko komise. Já jsem si zaznamenal příspěvky kolegů, ale bylo by mi nyní příjemné, kdyby se vyjádřil pan Pearson za komisi. Petriku, chceš se chopit slova velice stručně, ano? Děkuji. Mikrofon, prosím. A few points, Madam Chair. Několik bodů, paní předsedkyně. Návrh komise vychází z návrhu parlamentu a ze zprávy pana Langena. Jsem velice rád, že mohu pokračovat v této práci a také pokračovat v veřejné konzultaci a také budeme dále pokračovat v pracech, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Pokud se týče oblasti působnosti, tak my bychom chtěli obsah působnosti roz, rozšířit na všechny deriváty, nejenom a OTC. Všichni investoři mají také zájem o to, jak bude vypadat kolaterál a o to mají také zájmy investoři, tak aby se neodčerpávala likvidita. A potom za třetí je třeba brát v potaz vývoj v USA. Návrh komise byl schválen paralelně s úpravou v USA a nyní dostáváme detaily od CFTC v USA a také z jsme toho názoru, že musíme mít společná práva a společné standardy pro naše regulační orgány, tak aby tato práva byla srovnatelná s právy a povinnostmi v USA. Interoperabilita, ano, existují zde ještě další rizika a proto je náš návrh omezený. Nepokrývá deriváty, pokrývá pouze cash equities a interoperabilita v našem návrhu je pouze umožněna, jestliže s ní budou všichni eh, regulátoři souhlasit. ESMA eh, rád jsem si vyslechl vaše názory, že toto je evropský globální problém a potřebujeme opravdu přeshraniční přístup k tomuto problému. Jsem rád, že pan Skinner podporuje náš návrh. My souhlasíme s tím, že zatím v článku 13 není obsažen společný názor na ESMA. A závěrem chci říci, že systém, který nyní vzniká, my budujeme monopoly v ústředních protistranách. Jde o to, aby všechny obchody šly přes tyto protistrany. A mnoho lidí hovořilo také o tom, že se máme zabývat likviditou centrálních bank. Možná, že bychom měli jít dál, možná, že bychom měli znát také více systemická rizika. My musíme mít dobrý přehled o CCP, o jejich vzájemném působení a také udělat stresové zátěžové testy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Já také dobře vím, že to, co tu bylo řečeno ke směrnici o kapitálových požadavcích, dobře chápete, takže předáte toto poselství eh, dál komisi. Takže pane Langene, vy jste spokojen, dobrá. Jak řekl zpravodaj, návrh bude k dispozici koncem ledna jakmile obdrží zprávu expertů k těm bodům, které tu nastínil. Lhůta pro pozměňovacího návrhy bude 15. února, jejich zvážení 15. března a pak hlasování 23. března. Eh, to je tedy dosavadní eh, harmonogram. A teď bych přešel k bodu 5, přešla k bodu 5. Vítáme tu komisaře Šemetu pro daně, audit a boj s eh, finanční trestnou činností. Je to součástí pravidelného dialogu s komisaři, kteří zodpovídají za oblasti, eh, ve kterých máme pravomoc. Velmi rychle se obracím na komisaře. Prosím vás, ti, kdo odcházejí, jsou žádáni, aby vedli své konverzace za dveřmi sálu. Může, a můžete prosím odcházet potichu. Děkuji. Takže vážená paní předsedkyně, cíní poslanci a poslankyně. Posledně jsem tady byl v červnu a diskuze, které jste od té doby vedli o daňových otázkách, nedávají žádnou pochybnost o tom, že sdílíme silný závazek a směřování ke zlepšení prostředí v Evropě. Po přijetí pracovního programu na rok 2011 ze strany komise chci nyní eh, předložit hlavní iniciativy v daňové oblasti pro příští rok. Stávající ekonomické prostředí ukazuje, jak provázané členské státy a jejich ekonomiky jsou a jak klíčová je evropská koordinace. V tomto kontextu jsem přesvědčen, že Evropa musí zaměřovat větší pozornost na eh, daňovou politiku, a já jsem potěšen eh, tím, že mohu komunikovat s vaším výborem pravidel, na pravidelném základě. Před létem jsme předsedali skupině osobních zástupců ministrů financí a účastníci se eh, byli ochotni k tomu přispět, tak aby budoucí práce TPG souvisela zejména se spotřebními daněmi a daní souvisící s životním prostředí, korporátními eh, daněmi a také potíraním daňových úniků a podvodů. A teď pokud jde o strategické iniciativy na příští rok, pod vedením kolegy Michel Barnier kolegium přidalo ambiciozní program znovu nastartování vnitřního trhu, nástroje na podporu udržitelného růstu v kontextu strategie 2020. Z naší analýzy vyplývá, že dobrá daňová politika je nezbytná k posílení našich ekonomik. Můžeme také přispět k širším cílům, jako je ochrana životního prostředí a klimatické změny. Proto také Single Market Act má určitou daňovou složku, která je poměrně významná. Jsou tu dvě překážky. Je na čase, aby daňové prostředí bylo eh, levnější, aby bylo snadnější investovat přes hranice. Komise identifikovala tři strategické iniciativy v oblasti danění, které by přispěly k lešímu fungování vnitřního trhu. Za prvé, legislativní návrh, ke společné konsolidovanému daňovému základu do jara příštího roku. Vznikem společných evropských pravidel uplatnitelných napříč hranicemi bychom odstranili velmi nákladné nesoulady mezi národními systémy a snížili tak eh, náklady na plnění ze strany podniků, které působí ve víc než jednom členském státě. Za druhé, sdělení o nové strategie DPH pro to je na druhou polovinu příštího roku. Zítra kolegium komisařů schválí zelenou knihu budoucnosti DPH a tím nastartuje širokou eh, veřejnou debatu. Modernizace DPH je výzvou, která je náročná, ale kterou, mus, které, kterou musíme, s kterou se musíme poprat. Já vím, že váš výbor, jak vyšlo e, najevo ze zprávy pana Kásy z minulého týdne, sdílí tento cíl. Je to také důležité pro národní rozpočty. Stávající systém je bohužel eh, zneužitelný a 12% teoretické DPH se nikdy nepodaří vybrat a je to také předmětem mnoha různých stížností ohledně administrativní komplexnosti. Dále, zdanění finančního sektoru. Na základě zhodnocení, eh, hloukového zhodnocení. V této oblasti komise jednala velmi důsledně a eh, vážně provedla důkladnou analýzu sektoru, zejména prostřednictvím našeho, sektu, našeho dokumentu o inovativním mm, financování a komise definovala své základní politické cíle ve sdělení z minulého října. Se zájmem sleduji přípravu zprávy paní Polimata o inovativním financování, která nepochybně poskytne další látku kromě CCTB, DPH a finančních daní také chceme zlepšit občanský rozměr vnitřního trhu a řešit složitou záležitost dvojího zdanění. Komise brzy identifikuje, jak bojovat proti problémům, s kterými občané, kterými občané eh, trpí a to například takové otázky, jako je dědické právo, přes, přezranční dědické právo, dvojí danění, eh, k, po kterému jsou podrobeny podniky, zejména pokud jde o, o, o platbu úroku a kolegium na své debatě z minulého eh, června vyjádřilo názor, že stávající systém nevyhovuje našim cílům a nyní naše služby provádí hodnocení dopadů, zvláště ve světle ekonomické a eh, finanční a ekonomické krize. Chceme předložit návrh na začátku příštího roku. Teď pokrok ohledně několika aspektů, o kterých se jedná například eh, kodex, kodex jednání pro zdaň, obchodní daně z října 2010 nařízení Rady o posílení administrativní spolupráce. To pomůže členským státům bojovat proti podvodům v oblasti DPH. Klíčovou výzvou, na které pracuje komise, je na příští, na začátek příštího roku efektivní implementace nových opatření, a to zejména Eurofisk, a automatický přístup k některým údajům. Návrh DPH a pojištění a finančních služeb tak díky práci belgického předsednictví jsme se shodli, byla, bylo v radě dosaženo schody na po, politických e, směrech a pokud jde o balíček o dobré zprávě, tak eh, tam se pokročilo méně, než jsme doufali, ale přece jen Nikdo nyní nespochybňuje, že každý prvek toho balíčku by měl být eh, posuzován samostatně na základě svých předností. A také je tu pokrok v oblasti směrnice o administrativní spolupráci. Množství nevyřešených problémů je malé a prosincový prosincová rada by to mohla dořešit. Paralelně také pracuji s nadcházejícím maďarským předsednictvím, abychom identifikovali, jak pokročit, pokud jde o směrnici o úsporách a také boji s podvody ve vztahu s třetími zeměmi. Jsem přesvědčen, že musíme udržet naše úsilí v potírání s negativním eh, konkurencí v oblasti daní, daní Tady eh, jednáme s Lichtensteinskem a Švýcarskem, abychom rozšířili kodex i na tyto třetí, ale velmi blízké státy. A hodláme také kodex samotný probrat s členskými státy v průběhu dalšího zasedání skupiny pro daňovou politiku. Stění poslanci a poslankyně, na závěr mi dovolte doplnit pár slov k významu kvality příjmu v kontextu krize a exitové strategie. Ve světle těch současných problémů členské státy musí vytvořit ambiciozní programy fiskální konsolidace. Každý členský stát se bude muset rozhodnout o vlastním přístupu, ale já jsem přesvědčen, že 27 koordinovaných přístupů, které jsou přesto zůstávají unilaterální, to není optimální. Z mých diskuzí ve skupině pro daňovou politiku vyplývá, že členské státy by rády diskutovali o tom, jak by koordinace daňové politiky více přispěla ke konsolidaci a tím dále zvýšila efektivnost národních strategií. A s ohledem na to nyní pracujeme na analýze národních daňových systémů a reform v kontextu eh, té eh, exitové strategie, tak abychom mohli lépe formovat budoucí iniciativy. Těším se na vaše názory a těším se na plodnou výměnu názorů. Děkuji vám, pane komisaři. Ano. Eh, já vím, že jste tedy hovořil o tom dopise o financování ten, ale eh, také jste už vyjádřil ochotu eh, jednat s námi v lednu. A nyní je čas na otázky a odpovědi a budeme to dělat vždycky po jednotlivých otázkách. A prosím, abyste byli struční ve svých otázkách a aby byla vždycky jedna otázka, ne mnoho otázek schovaných v jedné větě. Takže to je seznam řečníků. Yeah, Jose Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Provence Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else... Tak, pokud si přeje ještě někdo jiný promluvit, eh, přihlaste se nyní. Nikdo se nehlásí, takže eh, já budu dávat slovo v tom pořadí, v jakém se jednotliví eh, řečníci přihlásili. Ali? McCarthy. Mě zajímá třetí prioritní iniciativa, což je zdanění eh, sektoru finančních služeb. Mě by zajímalo, eh, proč jste úplně vyrušil evropskou eh, úroveň, pokud se týče transakční daně. Já myslím, že tady je docela dost příkladů toho, důkazů toho mm, z univerzitních kruhů, že by to skutečně mohlo fungovat dobře. A mě by zajímalo, eh, myslíte si, nebo nemyslíte si, že by mohlo být eh, poněkud eh, předčasné zamítat transakční daň, aniž víme, aniž jsme zvážili všechny všechny možnosti, všechny hm, důkazy, všechny argumenty. Čili já skutečně by mě zajímalo, jestli byste nás mohl ujistit, že ve vašem posouzení dopadů eh, chcete dát místo pro transakční daň, tedy zvážení možných dopadů této transakční daně. Děkuji. Uh, uh, uh, Děkuji vám. Eh, já bych rád zahájil tím, My skutečně tedy budeme provádět eh, detailní analýzu a budeme se samozřejmě zabývat také možností zdanění finančního sektoru. Eh, my jsme o tom jednali už v září. V stádiu analýzy se nám hm, nepodařilo najít žádný způsob, který by nám umožnil dojít k závěru, že finanční, tedy daň eh, z finanční transakční na evropské úrovni eh, by eh, ne, narušila, nenarušila konkurenceschopnost Evropské unie na venek. Z tohoto důvodu naše sdělení zdůraznilo tom, že budeme nadále se zastávat, budeme eh, lobovat za zavedení této daně na globální úrovni. Současně s tím budeme pracovat, ale také na koncepci daně z finančních transakcí na úrovni EU. A pokud se týče to detailního posouzení dopadu, tak to samozřejmě si vyžaduje analýzu nejrůznějších alternativ, čili nejenom těch alternativ, které byly v našem sdělení, ale je nutné zvážit také další možné alternativy. A Eh, všechny ty alternativy, které jsou možné, které si budeme představit, budou samozřejmě součástí toho celkového posouzení. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V souvislosti s záchrannými operacemi pro Irsko eh, bylo v tomto parlamentu řečeno již mnoho o dani z příjmu právnických osob. A já věřím, že se možná budete zabývat eh, spíše tedy tou, tím vyměřovacím základem transakční daně. A moje otázka je taková. Irsko má korporátní daň 12,5%. Považujete to vy za narušování konkurence? Mělo by to být tedy zrušeno nebo změněna tato daň? Tak především já musím říci, že současný etický kodex obsahuje velice jasná kritéria. Těch kritérií je celkem pět a tato kritéria definují praktiky, které by byly považovány, měly by být považovány za, daňo, za narušování daňové konkurence a e, tedy sazba daně jako taková e, není rozhodujícím kritériem. Čili nedá se říct, že by to byla narušování daňové konkurence. Já jsem úvodem řekl, že my se budeme zabývat eh, přeskumem současného systému zdanění firem eh, v duchu toho eh, etického kodexu a že to budeme projednávat v souvislosti s daňovými politikami za několik eh, posledních let eh, došlo k určitému vývoji a výraznému vývoji v oblasti plánování firmních daní. A hovořilo se o nesprávném nastavení daňových systémů a dalších problémech, které z tohoto fenoménu vyplývají. A já už jsem tady hovořil o možnosti prohloubit tuto debatu kolem etického kodexu a dalších kritérií, které v něm jsou. A e, určitě se to bude projednávat detailněji na e, příštím setkání skupiny pro daňovou politiku. E, pokud se týče daňových sazev obecně, já jsem už mnohokrát řekl, že se nedomnívám, že by bylo třeba harmonizovat eh, daňovou sazbu pro firmy na úrovni EU, protože ten eh, systém různých podnikových daní, jaký máme, tak je určitý, eh, má určitý přínos, je svým způsobem zdravý, poněvadž eh, neumožňuje ženským zemím, aby si své problémy řešili prostě tím, že více zdaní firmy. Hodně se uvažuje o harmonizaci eh, vyměřovacího základu podnikové daně a my tady eh, samozřejmě jednáme s příslušnými eh, hráči CTB a eh, velice brzy předložíme také návrh. Jinak pokud se týče těch daňových sazeb, tak je na členských zemích, aby si posoudili, co vyžaduje jejich daňový systém. Musí tady brát v úhlu také makroekonomické prostředí a sami si rozhodnout, eh, jaké daně jsou prostě v dané hospodářské situaci pro ně nejvhodnější. Děkuji. Annie? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, také děkuji vám, pane komisaři. Jsem ráda, že jste dnes mezi námi. Chci pokračovat pokračovat směrem, jak hovořila paní McCartney. Ve sdělení ze září, které si týkalo zdaňování finančního sektoru, tady Evropská komise navrhla dvě alternativy na uvalení finanční daně, tedy na uvalení daně z finančních transakcí. Vy říkáte, že tato jedna daň by se mohla uvalovat globálně, druhá evropsky. Já se vás chci zeptat, jak to vypadá ze studií proveditelnosti, jaké závěry lze vyvodit. Než komise udělá rozhodnutí, tak by mě zajímalo, jak to dopadlo tedy s hodnocením dopadu a také v případě zdanění finančních transakcí by toto měla provádět komise přísněji než ve vztahu k finanční činnosti, ale dospívá se k názorům, že komise chce navrhnout zdanění finanční aktivity. Dá se však zde dospět k nějakému výsledku bez hodnocení dopadu. Vy již jste řekl něco o nebezpečí že toto by mohlo být ohrožení konkurence schopnosti bankovních ústavů. Myslíte si v této souvislosti, že by mohlo dojít k úniku zisku, ale jak to tedy je? Je možné, že dojde k úniku zisku, jestliže bude zdaněna v trans, eh, transak, jestliže budou zdaněny v trans, finanční transakce. Uh, thank you very much. Uh, uh, I... Děkuji. Musím říci, co vy dobře víte. My jsme spolu o tomto tématu již diskutovali. V průběhu tohoto roku jsme vypracovali detailní analýzu zdaňování finančního sektoru Nejenom my jsme zpracovali tuto analýzu, vy víte, že na tom pracuje také Mezinárodní měnový fond, který zpracoval také podrobnou analýzu zdanění finančního sektoru a také měnový fond dospěl k tomu, že daň z finančních transakcí může mít jak pozitivní, tak i negativní dopady. A také měnový fond navrhuje, abychom spíše navrhli daň na finanční činnost jako jistou alternativu. Veškerá tato analýza nás také přivedla k politickému zaměření, kdy jsme v říjnu řekli, že ano, ani z finančních transakcí by byla dobrým nápadem na globální úrovni, protože máme také na globální úrovni určité finanční požadavky, ale v této fázi zatím nemáme důkaz o tom, že fina- zdanění finančních transakcí na evropské úrovni nepovede k relokaci finančních transakcí a toto je v podstatě velice snadné relokovat finanční transakce, protože máme počítačové systémy a je snadné během několika vteřin přesunout finanční transakce do jiných částí světa. Toto je značné riziko tedy. A na vaši první otázku chci říci, že je také jasné, že v průběhu hodnocení dopadů, které provedeme v následujících měsících, budou analyzovány obě dvě alternativy. Začneme zdaňováním finanční aktivity a potom zdaňováním finančních transakcí globálně a na evropské úrovni. A Potom budeme také hovořit o šíři vyměřovacího základu, protože relokace souvisí také s tím, jak široká je vyměřovací základ. Takže čím užší vyměřovací základ, tím nerovnější situaci vytváříme mezi jednotlivými finančními nástroji. A toto také je třeba brát do eh, na zřetel. A to znamená, všechny tyto alternativy budou analyzovány v průběhu hodnocení dopadu a poté, co bude hodnocení dopadu dokončeno, předložíme konkrétní uh, návrhy, jak postupovat při zdaňování tohoto sektoru. Podíváme-li se na naše daňové systémy jako takové, pak je jasné, že ve finančním eh, sektoru máme určité eh, slabosti, protože tento systém je vyloučen z daně z přidané hodnoty, ale možná, že by bylo dobré právě uvalovat daň z přidané hodnoty. A pokud se týče relokace, tak je daleko eh, zhorší nebo nesnadnější přesunovat eh, výrobní podniky ze země do druhé země, eh, což neplatí ovšem pro přesun finančních transakcí. Takže my se domníváme, že když bude uvalena daň na finanční transakce, tak toto může mít velice závažné dopady. A my hodláme tedy politicky postupovat podle současné analýzy. Děkuji vám. Děkuji. Pane komisaři, velice nedoplomaticky vám musím říci, že nemám ten pocit, že ráno čteme stejné noviny, jestliže se zabýváme ekonomickými otázkami. V těchto dnech hovoříme o nesmyslných částkách, které musí dát k dispozici naše společnosti na nápravu ekonomických věcí. Například již se vydalo 30 miliard a nyní eh, v Irsku se musí vůbec eh, získat 10 miliard na stabilizaci fiskálních systémů a toto vytváří další tlak na společnost. My tady máme před sebou komisi, která je vel, velice postupuje pomalu v od otázkách příjmů v naší společnosti. To jsou příjmy v sektorech, kde se vytvářejí spekulativní zisky a jak můžeme také e, dotlačit ty, kteří vytvářejí tyto spekulativní zisky k tomu, aby také něco zaplatili. A tato situace je velice dramatická. Tento parlament vás vyzval k tomu, abyste zavedli transakce transakční daň a abyste také provedli eh, eh, analýzy, analýzu dopadu, ale vy tady zase hovoříte, že spíše hodláte zdanit celkový bankovní systém a nemáte pocit, že potom zdaňujete i malé klienty a ne zdaňujete potom spekulanty. Já mám potíže se připojit k takovému to hodnocení. A co je proti tomu, abychom zavedli daň z finančních transakcí v Evropě? A e, jak to bude vypadat do budoucna? Provádíte další vědecké práce v této oblasti nebo kopírujete něco minulý vývoj? Je třeba, abychom opravdu měli aktuální vědecké názory. A já mě prostě nebaví tato hra na v komisi. To, co vy tady říkáte, ptám se, zdali váš názor také sdílí předseda komise. Je předseda komise toho názoru, že tato nečinnost v oblasti e, zdanění transakcí je názorem celé komise, protože tento parlament má právo na odpovědi v této oblasti a je to také v zájmu našich občanů. Well, I... Já bych rád zdůraznil, že v minulosti, v uplynulých pár měsících, jsme odvedli hodně práce v této oblasti. Čili já nesouhlasím s vaší stížností v tom směru, že komise neodvádí svou práci. Děláme hodně analyzujeme situaci, a jistě, že snadno se říká, zaveďme tu či onu daň. Jenže nejdřív se musí zhodnotit, jaké to bude mít dopady. Protože pokud rizika, která v ní vnímáme, se skutečně stanou realitou, a lidé odejdou do dalších na jiné trhy, no tak pak ty příjmy z této daně budou mnohem nižší, než si od toho slibujete. A nebude z toho žádný prospěch. Proto musíme situaci zanalizovat, zvážit, jaké dopady by mohlo mít eh, takové rozhodnutí. Máme jisté zkušenosti. A tyto zkušenosti neprokazují zcela, že by tato daň v těchto zemích, které se o to pokusily, že by to fungovalo příliš dobře. Švédsko se o to pokusilo v roce 92. a transakce se ze Švédska přesunuly do Spojeného království. Je tu i zkušenost Spojeného království jako takového? S tou takzvanou stamp duty? A víme s britskými orgány, jak to fungovalo. Čili jedná se o komplexní nástroj, A my jsme neprobírali zatím žádné technické podrobnosti. Jaký by byl daňový základ a tak dál. Bez, a bez těchto technických podrobností nemůžeme daň uplatňovat. Je to tudíž vážná věc, komise se eh, tím zabývá, studuje to a předložíme vám hloubkovou analýzu možných řešení této oblasti, až nadejde pravý čas. Musíme také brát v potaz, že jsou to i jiné návrhy, jiná rozhodnutí, a kumulativní efekt všech možných rozhodnutí musí být také zanalizován. Třeba když Pazilej 3 bude uvalí určité povinnosti na finanční sektor a naše politické závěry týkající se bankovní, eh, bankovní daně, bankovních poplatků pro ty. Dále je tu tedy otázka zdanění transakcí. Je tu celá řada různých nástrojů. A je to dost široká škála. A my je musíme pečlivě analyzovat, abychom, aby bylo jasné, jaké budou mít úhrný efekt. A je v našem zájmu, aby finanční sektor v Evropské unii zůstal konkurenceschopný z globálního hlediska aby financoval naše podniky. A aby také přispěli k růstu, což opravdu potřebujeme. Děkuji, Vicky Ford. Thank you very much. My question is regard... CCCCTB, to je to, čeho se týká moje otázka. Já naprosto podporuji metody, které by omezily daňové úniky napříč hranicemi. Ráda bych zjednodušila zároveň překážky hraničnímu obchodu, ale mám trošku pochybnosti, jestli se tímto záležitost řeší. A já jsem se účastnila podrobného semináře, kde byli různí daňoví experti. A z toho vyplynulo, že je tu velká vůle pochopit některé, pochyb, eh, některé aspekty tohoto návrhu a, z, a z, nakonec to, co jsme si z toho odnesli, jsou pochybnosti. Jestli například je, jsou nastaveny ty transferové ceny v rámci podniku přes hranice na správné, správné úrovni. A my teď budeme bojovat o tom, na jaké úrovni by se měla být, měla stanovovat ta daň na konsolidované úrovni, protože bude, máme tady daň ze zisku, která je podrobena různým faktorům. A pak budete mít další otázky, další možnosti sdílet ty daňové příjmy mezi různými zeměmi. A víme, že ty velké podniky prostě přesunou aktiva tak, aby ten systém obešli tak, aby minimalizovali jakoukoliv daň. Takže tím se vyměníme jeden problém za druhý. Pak je tu ta volitelnost, to, že si může podnik se rozhodnout, že se bude účastnit CCCCTB nebo ne. Já nevím, že by si jakýkoliv podnik zvolil nějaký systém, kde bude platit větší daň. Čili celkově to bude podpoří jedině, když celkově to daně sníž, sníží. A ten obční systém předpokládá, že členský stát musí pak mít oba systémy, které budou fungovat paralelně. Takže já chci spochybnit tuto volitelnost, tu optionality. Když řekneme, že je to pro některé podniky volitelné, tak to nefunguje. Otázka byrokracie. Chceme firmy, které rostou. Potřebujeme růst, potřebujeme omezovat byrokracii. Jestliže nějaký podnik půjde do CCCCTB, tak bude muset účetnictví odevzdávat, vykazovat i na národní úrovni. A hodnocení dopadů některých velkých účetních firm řeklo, že by to mohlo zvýšit jejich náklady až 3 o 13 To není žádné snížení byrokracie. Takže má otázka na vás, pane komisaři, je jaké jiné návrhy máte na to, abychom potvořili přeshraniční obchod zjednodušením daň, daňového systému, kromě nebo nad rámec CCC, CTB. Děkuji. Uh, yeah, of course, uh, you, uh, you raised... Samozřejmě eh, tady zaznělo mnoho témat, které Eh, která se ještě teprve diskutují v komisi, jsou ve fázi diskuse, poněvadž je to součást eh, celého posouzení dopadu a všechny obce nebo různé obce, různé možnosti, eh, které jsou ve hře, tak ty budeme muset takto analyzovat. Eh, možnosti konsolidované, nekonsolidované, prostě jak která možnost, eh, jaký by měla nakonec vliv, čili tam eh, ta rozmanitost je veliká. Pravdou všem je, že v současné chvíli to vidíme tak, že kdybychom měli společnou konsolidovaný eh, vyměřovací základ eh, podnikové daně, no, tak to je věc, která by byla eh, důležitá pro podniky, aby se nemuseli zabývat tolika různými systémy a, a nebezpečím dvojího zdanění nebo nezdanění a tak dále. Čili já musím říct, že podniky toto naše úsilí podporují tuto myšlenku podporují. Takže vlastně eh, jsou rádi, že takový návrh ze strany komise zazněl. Já vím, že to je obtížné téma. A já jsem přesvědčen, že to je téma, ke kterému se ještě odehrají eh, velmi vážné debaty. Nicméně, když se zaměříme na eh, výhody tohoto návrhu, tak eh, já si opravdu myslím, že to stojí za to. Nicméně, když bychom se zabývali dalšími alternativami a tématy, tak eh, velká část eh, činnosti v mém portfoliu se týká odstraňování překážek eh, obecně na trhu. A to bude zaznívat ještě v průběhu debat o budoucnosti DPH kde nám jde o výrazné snížení administrativní zátěže. protože systém daně z přidané hodnoty se na celkové administrativní zátěži podílí výrazným dílem. Já, já si myslím, že je pravda, že my jsme schopni vytvořit daleko efektivnější systémy DPH, které sníží zátěž pro podniky. To tež platí pro administrativní zátěž podniků a tady se také chystám předložit velmi konkrétní návrhy, které rovněž Eh, do značné míry zjednoduší život eh, podnikům. Čili já si myslím, že bychom tu společnou, eh, ten společný vyměřovací základ měli vnímat jako součást širokého portfolia připravovaných nástrojů. Děkuji, Jean-Claude. Pane komisaři, já jak vás poslouchám, tak jsem vám chtěl říci, že schvaluji a že, že s vámi do značné míry sympatizuji. Čili ještě jednou říkám, jak vás poslouchám, jak odpovídáte na otázky, tak celého srdce vám chci říct, že s vámi sympatizuji. V tom etymologickém smyslu, kdy sympate znamená trpět s někým. Nikoliv tak, jak vnímáme toto slovo normálně. A proč s vámi trpím? <laughs> Protože já nepochybuji o vaší vůli pokročit v této oblasti. A máte nepochybně velmi eh, těžký rezort, protože neustále se potýkáte s odporem členských států a různých nátlakových skupin které často používají ty nej, nejabsurdnější možné argumenty. Ale já chci z, eh, přeformulovat jednu otázku, kterou jste už možná dostal, protože opakování je matkou moudrosti. Kdy budeme mít ten konsolidovaný základ? Já už jsem v parlamentu od roku 2004. Od té doby se o tom už mluví 2006, 7, vaši předchůdci. Všichni řekli, že je to technicky nemožné. Já si tudíž kladu otázku, proč teď odpoledne slyší, eh, tady nasloucháme, eh, zástup, nenasloucháme zástupce ISB SB, protože pokud nemůžeme tedy stanovit tento konsolidovaný základ, pak ztrácíme čas. Čili ptám se ještě jednou, kdy budeme, nemusíte odpovídat, ale kdy budeme mít takovýto konsolidovaný základ. Ještě jednu přátelskou radu. Spolehejte se na tento parlament, eh, pokud jde o jaké pokrok ve fiskálních otázkách. Samozřejmě, možná jako e, v výchozí pozice ještě jsme neměli a nemáme tu pravomoc, ale co po nás chtějí naši voliči a občané? Chtějí, aby se pokročilo, pokud jde o jednotný fiskální systém. S tím se potýkáme na všech jednáních. Takže, pane komisaři, ještě jednou tedy zdůrazňuji, že s vámi sympatizuji, tak jak jsem to vysvětlil. Děkuji vám za tato povzbuzující slova. Já opravdu považuji parlament za přirozeného spojence ve svém rezortu a je skutečně opravdu těžké domluvit se s radou, protože v radě platí nadále pravidlo jednomyslnosti. Parlament může potom také vynakládat tlak na dosaženích určitých výsledků v mém rezortu. Já jsem již také hovořil o tom, že je důležité, aby poslanci tohoto parlamentu se chovali proaktivně ve svých domovských státech a podporovali myšlenky týkající se zdaňování protože je důležité, aby národní parlamenty sdílely tyto myšlenky a tlačily na národní vlády, když národní vlády diskutují a rozhodují o různých návrzích. Já se domnívám, že my budeme zde spolupracovat s vámi, s tímto parlamentem a také musíme těsně spolupracovat s národními parlamenty a teprve pak dosáhneme pokud pokroku v daňových záležitostech. Děkuji a nyní pervanč. Děkuji vám, pane komisaři. Já chci jen eh, připojit dva postřehy. Nejde vyloženě o návrh, který bych chtěla připojit k tomu eh, dalšímu, ale spíš něco takového, co by mělo být strukturního z hlediska finanční, kapacity financování, tak tady je největší možnost, největší perspektiva, takže prosím vás, zamyslete se nad tím jako nad návrhem, který by mohl řešit dvě věci, kterými se tu zabýváme. Takže za prvé, v Irsku tam vidíme, že fiskální otázky hrají klíčovou roli eh, v, ve způsobu, jimž sláty rostou. Eurozóna trpí tím, či, čemu říkáme eh, vlastně velká makroekonomická nerovnováha. Nebylo by možné, aby v rámci toho balíčku o hospodářském řízení, v, to, v rámci toho scoreboardu, abychom zavedli nějaké prvky, které budou i fiskálního charakteru, protože vidíme, že v irském modelu ta strategie nadnárodních společností ne, žádným způsobem ekonomiku dohloubky tak, tak říkajíc nezavlaží, čili nemá žádné rozhojňující účinky. Nebylo by tudíž dobré eh, zapracovat nějaké fiskální indikátory do toho scoreboardu? A druhá otázka. Tento parlament ve svém současném období se hodně mobilizoval, pokud jde eh, o Eh, úspory a jejich danění. A bylo by zajímavé, kdyby existovala nějaká automatická výměna informací s partnery. Ještě před krizí se hovořilo o boji s daňovými ráji a krize potom jenom prohloubila tyto problémy. Jak jistě víte vy i eh, předseda vašeho kolegie, často zdůrazňovali otázku boje proti daňovým rájům. A k tomu opět by mohla přispět automatická výměna informací, ale členské státy to řeší bilaterálně. A na základě mechanismu, eh, který který vychází se z, dosažení dohody, například dosažení dohody se Švýcarskem eh, ohledně výměně informací a celá Evropská unie tím ne, v podstatě nemůže jednat jako celek se Švýcarskem. Jde tady o 30 miliard, které bude velmi těžké dostat zpátky. Eh, Čili ten jednotný přístup, to by byl způsob, jak se posunout vpřed, pokud jde o e, daňové ráje, protože tady jde o, o to uplatňovat solidaritu, zvláště nyní v období škrtů. Uh, yeah, for the beginning, uh, where, where... Takže na úvodem, pokud jde o eh, danění finančního sektoru, ano, je pravda, že danění finančního sektoru v pracovním programu komise je jedním z klíčov, jednou z klíčových strategických iniciativ, na níž pracujeme. A já jsem odhodlán tuto práci dotáhnout. Pokud jde o ekonomické řízení a překryv s daňovými otázkami, ano, souhlasím s vámi, že v minulosti většina naší pozornosti směřovala, když jsme třeba řešili nadměrné deficity, ten postup pro nadměrný deficit v členských státech, že bylo to na straně výdajů. A nevěnovali jsme dost pozornost, dost pozornosti straně příjmů. A proto teď spolu s Olirenem rozvíjíme tuto koncepci kvality příjmu. Je to jenom jeden z našich nástrojů sloužících eh, k hodnocení příjmů členských států při zohlednění také makroekonomické situace a naše předpovědi budoucího vývoje makroekonomické situace v členských státech. Takže já si myslím, že toto téma bude potřeba řešit, musíme k tomu vyvinout eh, potřebné nástroje. Je to v běhu a jak říkám, pracuje na tom s kolegou Oli Renem. Eh, daňové ráje. Co s nimi? Je pravda, že Evropská unie podporuje automatickou výměnu informací. Jakožto jediný nástroj, který skutečně umožní přímo problém řešit. Na straně druhé jsou standardy OECD. ty vyžadují předkládat informace na vyžádání. A víme, že mnoho zemí světa implementuje standardy OECD. Nedávno jsem byl v Hongkongu, v Makau. A tam je situace právě taková. My přesto nadále tlačíme na to, bohužel řečnice nehovoří do mikrofonu. Ano, ano, ano, to je ale další téma, ke kterému se vrátíme, ale k mezinárodnímu rámci. V Dubnu jsme schválili sdělení o v daních a rozvoji. Víte, že i v obchodní politice obchodního rozvoje, že to máme, v, při, když dojednáváme obchodní dohody s třetími zeměmi, budeme jednat také o otázkách dobré zprávy, ekonomické zprávy s těmito zeměmi a již nyní to využíváme v, v rozhovorech s několika zeměmi. Konkrétně ke Švýcarsku. Je pravda, že Německo a Spojené království dojednává bilaterální dohody se Švýcarskem? Nestávající rámec eh, jim to nezakazuje. pokud to neporušuje pravidla, která máme. A já jsem silně přesvědčen, že Německo i Spojené království jsou první, kdo by mohli prosazovat naše zásady v těch těžkých i nelehkých jednáních se Švýcarskem. Čili musím říci, že ta jednání nejsou až tak jednoduchá, jak to někdy vypadá z různých zdrojů. Uvidíme, jak to dopadne. Thank you. Sven. Děkuji, Svene. Děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi námi a že s námi vedete tuto nepříliš jednoduchou debatu na obtížné téma. Já souhlasím se stanoviskem, že jste ve velmi obtížné situaci, ve velmi komplikovaném institucionálním prostředí. Ale situace se změnila a já si nejsem jistý, jestli se to plně promítá do vaší strategie a do, vaší, do vašeho přístupu, způsobu uvažování a návrhu. Z hlediska vlád dnes se rozhoduje o věcech, které byly ještě před několika měsíci nepředstavitelné, teď hovořím o Německu. Totež pokud se týče e, finančních služeb, to, co tady je nyní navrhováno, by před dvěma třemi lety nebylo vůbec možné. Pokud se týče ovšem daní, e, je to takové seka, taková sekaná, takové drobení. E, my tady máme členské země, které jsou velmi zadlužené a máme tady Eh, velký rozsah eh, velmi nízkých daní. A eh, vy tady říkáte, že se bráníte stanovení minimálních sazeb daní a to všude možně. Čili já bych skutečně byl raději, kdybyste v různých oblastech, podobně jako kolegové Ren a Parnie, přišli s daleko odvážnějšími návrhy a také byste eh, se spolehli na parlament. Eh, v tomto výboru bylo poprvé eh, řečeno, že podporujeme minimální korporátní daň ve výši 25%. To by ještě přednedávnem vůbec nebylo možné. A já hm, nebudu opakovat to, co řekli kolegové, ale mám jednu konkrétní otázku. na reporting pro jednotlivé země. V roce 2011 mně se tady nepodařilo najít seznam opatření, která jsou navrhována, to je škoda, eh, poněvadž parlament vás o to už žádal. Mě by zajímalo, eh, jestli eh, podpoříte svého kolegu zodpovědného za trh a já bych byl velice rád, abyste tady přišel spíše ne s mírněním a e, s odmítáním, ale s konkrétní pozitivní akcí, abyste se tady skutečně ujal své zodpovědnosti, poněvadž víte, že situace z hlediska institucí je sice obtížná, ale my zde máme e, rubě zadlužené státy a ty potřebují pomoci. A to znamená, že je dobrá situace na to, abyste eh, zde předkládal eh, odvážnější návrhy. Ano, musím být stručný. Pokud se týče návrhu, tak musím říct, že eh, na několika posledních zasedáních rady, rady ministru financí, tak eh, my jsme se vždycky zabývali eh, daněmi a hovořili jsme také o zdanění finančního sektoru a to bylo eh, ve, na dvou po sobě následujících ekofinech. Jsou to debaty, které určitě nejsou snadné a členské země se na mnohem nezhodnou čili ta stanoviska jsou pořád ještě hodně navzájem vzdálená, eh, takže my nyní musíme předkládat přesvědčovací argumenty, eh, abychom zdůraznili výhody tohoto řešení. Pokud se týče toho reportingu pro jednotlivé země, tak to máme v komisi v plánu. A nyní jsme ve fázi veřejné konzultace. A podle toho, jaký bude výstup, budou předloženy konkrétní návrhy. Čili já myslím, že je třeba toto vzít v úvahu. Je pravdu, že ten reporting po jednotlivých zemích Eh, zvýší transparentnost eh, v přidělování a vynakládání eh, různých výdajů, ale to daňové účetnictví nemusí úplně časově být ve fázi s obchodním účetnictvím. Takže Obecně ovšem se dá říct, že tento reporting eh, zvýší transparentnost. Uvidíme daleko jasněji, jaká je situace v jednotlivých zemích. Ano, děkuji. Já ještě jednou přečtu se znam řečníků, ještě tady máme nové přírůstky. A to bude všechno. Filipe. Pane předsedo, a paní předsedkyně, děkuji. Pane komisaři, v 19. století, když se hovořilo o zavádění věcí, jako je zdravotní pojištění nebo sociální pojištění, tak lidé říkají, ne, nedělejte to, to odrovná naši ekonomiku. Ve 20. století se hovořilo o dani z přidané hodnoty a mnozí říkali, ne, to nedělejte, udusíte tím ekonomiku. No a dneska DPH máme a ekonomiku se, se nic nestalo. A teď jsme v 21. století a mnozí naléhají na zavedení daně z finančních transakcí. A mnozí zase naopak říkají, pozor, to by tedy mohlo udusit ekonomiku, udusit finanční sektor, který je hlavním důležitým v ekonomice. No a pane komisaři, já tedy eh, eh, vidím kontrast eh, v činnosti komise, když se dívám na dvě oblasti. Na jedné straně je to naléhavost eh, s tím, že chceme zachránit bankovní sektor, aniž by museli přispět akcionáři těchto bank. Eh, komise eh, také naléhá na vlády, aby šetřili. Ale já také vidím, že tady měla být, mělo být posouzení dopadů, kde máme analýzu kumulativního vlivu těchto opatření, kumulativního vlivu, ne, vlivu nejenom na občany, ale na ekonomiku. Čili eh, byla analyzována tato rychlá opatření. A pokud se týče eh, zdaňování naopak, tak to váháme, eh, analyzujeme, posuzujeme, eh, nesmíme to uspěchat, nechme si na to dostatek času. Čili tady vidím velký kontrast. Nebo další kontrast. Když eh, hovoříte o konkurenci daňové, takže říkáte, eh, vlády velice rády utracejí a to, že máme trošku konkurence v daních, tak to je drží na úzdě. A když se podíváme na finanční eh, sektor, tak eh, tady je jedinou hnací silou hrabivost, nic jiného. A opět, co s tím děláme? To je velice jednoduchá otázka. Pane komisaři, to není jenom na vás osobně, to je na celou komisi. Kde je tady ten pocit naléhavosti u těchto důležitých témat? Well, uh, if to answer uh, very shortly, I think that you will... Jestliže bychom předložili konkrétní návrhy, aniž bychom udělali hodnocení dopadu, tak byste nás zajisté velice kritizovali, protože to se netýká pouze toho, aby se udělalo rozhodnutí vztahující se na jednotlivé členské státy, protože toto rozhodnutí se vztahuje pasléze na celou Unii a týká se celé Unie. A právě proto hodnocení dopadů jsou zapotřebí. Já osobně se domnívám, že je mimořádně důležité dělat opravdu hloubková hodnocení dopadů. Pokud se týče také úsporných opatření v členských států, tak jsou to členské státy, které navrhují své balíčky, které posléze realizují a oni neprovádějí pouze úsporná opatření, ale dě, na straně výdajů, ale dělají také úsporná opatření na straně příjmů. Když podíváme-li se na balíček v Irsku, tak tady je celá řada výdajových, ale také příjmových opatření v Irsku, která se provádějí. To znamená, že nemůžeme zde přehánět, nemůžeme říkat, že veškerá opatření členských států se týkají pouze výdajové stránky. To není pravda. Sophie. Sophie? Děkuji. Já mám takovou mini otázku, která umožní panu komisaři, tak říkajíc, zalapat po dechu. Otázka DPH. Já jsem předložila tuto otázku písemně, ale odpověď se mi nelíbila. Takže jestliže si koupím paperback, tak eh, platím nízkou DPH, ale na audioknihy a také elektronické knihy se platí vysoká sazba DPH. My vidíme, že tady nejvyšší DPH se platí na inovativní výrobky a já si myslím, že komise by s tím něco měla udělat. Ano. Pravděpodobně víte, že nedávno relativně, v roce 2009, při poslední diskuzi o snížených sazbách v radě, rada dospěla k dohodě, teď už je to platné, a v průběhu té diskuze, jsem, tehdy jsem byl ministr financí v zemi, kterou znám nejlépe, a bylo to také ta diskuze o omezených sezbách v případě audio, mediálních, internetových knih a tak dále. Tento návrh však neobdržel dostatečnou podporu členských států. Členské státy nesouhlasily s tímto návrhem. Takže diskuze o omezených sazbách DPH a TD chci zasadit do širšího konceptu. Hmm, budeme mít zítra debatu o DPH, kde otázka DPH a snížených sazeb by byla, mohla být nastolena. A já si osobně myslím, že by mohlo být dobrou myšlenkou tu úroveň zdanění nějakým způsobem zrovnoprávnit, aby to bylo buď na standardní úrovni, anebo na té snížené úrovni. A to by pak bylo předmětem diskuze zelené, zelené knihy. Takže stávající situace, stávající vůle v radě je, že není možné dosáhnout dohody ohledně kterékoliv omezené eh, do, dohody o snížené sazbě, protože osm členských států připsali prohlášení, že jsou proti dalšímu rozšiřování seznamu položek se sníženou sazbou. V průběhu diskuze týkající se zelené knihy bude tato otázka rovněž předmětem jednání také ze strany zúčastněných subjektů a aktérů. Děkuji. Děkuji. vám položit, chci vám položit otázku, která zde zatím nezazněla. Po ve zprávě Komise o zdaňování vidíme různé názory na zdaňování příjmů. Hovoříme-li o koordinaci finančních politik a o posílení společného trhu, pak by bylo dobré, kdyby tyto diskrepance u daňových systémů byly zrušeny. To se týká také společných kritérií dobré zprávy v oblasti zdanování. Pokud by komise chtěla dosáhnout této koherentnosti, pak by mě zajímalo, jak by toto mohla udělat. Well, so uh, actually one of... Takže jedním z cílů zelené knihy o DPH je hovořit o tom, jak můžeme zlepšit systém DPH, režim DPH v Evropské unii a zohlednit přitom překážky, které to představuje pro vnitřní trh a snížené sazby výjimky, osvobození srážky. To všechno jsou různé nástroje, kde bychom měli danit, jestli v místě dodání nebo v místě původu. To vše jsou záležitosti, které budou tvořit určitý rámec diskuzí o DPH a na základě toho předložíme novou strategii pro příští roky v dalších oblastech. Otázky, eh, opatření, která implementujete, implementujeme, souvisí s lepší koordinací daňových nástrojů. Iniciativy ohledně dvojího zdanění, které hodláme předložit také ten balíček o úsporách který souvisí s lepší koordinací. výměny informací o stavu trhu. To jsou všechno témata k diskuzi. A také ta diskuze o kvalitě příjmů. I to je součástí lepší spolupráce. Zároveň nesmíme zapomínat také na otázky svrchovanosti a subsidiarity. Musí zůstat zachováno právo ponechávat daňové systémy Eh, v souladu se, s, se situací, která existuje v daném členském státě. Kay. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Mnozí si uvědomují, že zhruba 6 miliard eur to je ten rozpočtový, ten rozpočtový škrt, který budeme muset v Irsku absolvovat a lítají tady ještě další miliardy. Ti eh, lidé, který se to eh, týká, tak velice trpí a teď ještě mají přijít další daňová opatření. Já musím říct, že eh, je dobré, kdyby se také francouzští a němečtí kolegové podívali z, toho, na to, z tohoto pohledu. Ehm, je tady situace, kdy eh, malá země eh, prochází eh, velice těžkou dobou a bylo by dobré, kdyby tady a přeji všem dalším, aby se jim to už nestalo. Pokud se týče koordinátorů minulou středu, když jsem o tom hovořil, tak v Evropské unii se protože o tom debatovat nechce. My se určitě nenecháme nikam tlačit koordinátory. Koordinátoři také mají, jsou běžní poslanci s jedním jedním hlasem. A já skutečně eh, vidím, že eh, se mnohé aspekty prostě tady zanedbávají. My jsme společenství a to musíme tady debatovat a hledat shodu. A eh, konec konců eh, tak to říkal tak komisař Monte. Je tady určitá eh, skupina poslanců, kteří se snaží, aby Eh, evropské, aby tady Irsko se vydalo naprosto drsným americkým způsobem eh, úspor a eh, dá se říci, že my tady řešíme situace, které, za které jsou v podstatě zodpovědné národní vlády a je to velice těžké, není tady žádné jednoduché řešení. Eh, my hovoříme o komporátní daně a akviziční daně. Eh, já musím říct, že třeba malé a střední podniky u nás eh, prostě platí daně z příjmu, neplatí tuto tu korporátní daň, čili tady prostě mm, je třeba skutečně kolem toho našlachovat opatrně. Mnoho z toho, co se tady navoduje k úpravám daní eh, pro eh, právnické osoby, eh, takže to je skutečně velice, tam to, to obsahuje spoustu různých divných temných zákoutí a já myslím, že tady opravdu je to, je to odávání a přijímání a mělo by to být nějakým způsobem v rovnováze. My tady hovoříme o daní z eh, finančních transakcí a já myslím, že toto je oblast, kde eh, je, myslím, vhodné něco udělat. Tady je prostor a vhodný čas na nové myšlenky, protože eh, jsou to finanční trhy, které způsobily tak velké potíže zemí. Dá se říci, že eh, regulace eh, v Irsku eh, byla v soukromých rukou, zejména u auditorských firm. A, a oni tam de facto rozhodovali o financích nejenom těch soukromých, ale de facto můžeme říct i o veřejných. A já si myslím, že tady je třeba se aktivněji trošku tedy aktivizovat se v té oblasti daní z finančních transakcí tak eh, pokud eh, smím, poněvadž eh, tady se hovoří nyní o jirské situaci. Včera na přípravném zasedání pro měnový dialog se objevilo zajímavé téma v souvislosti se zprávou a s reakcí na krizi. Eh, jsou tady, je tady eh, řada dalších faktorů, nejenom korporátní daň. Například eh, komise vůbec nepochopila, jakým způsobem funguje a jakým způsobem se v krizi chová zdaňování nemovitostí v Irsku, poněvadž tam nebyla žád, nemáme žádnou transakční daň, tak jak se o tom hovoří dnes. Zdá se, že je jasné, že je třeba, aby členské země poskytly více informací, eh, pokud se týče eh, analýzy eh, daňových základů, těch vyměřovacích základů. A já si myslím, že pokud nezměníme smlouvy, tak asi nebudeme mít možnost vůbec žádat takovéto informace. Já, já se omlouvám, že si trošičku eh, přivlastňuji tu otázku, která teď zazněla, ale mám, je to prostě z jednoho a to už Já naprosto souhlasím. Abychom mohli posoudit kvalitu příjmu členských zemí, musíme samozřejmě mít nejdříve dostatek informací o daňových systémech v jednotlivých členských zemích. Informace o daňovém systému jsou klíčové pro to, abychom mohli vůbec prosazovat koncept kvality příjmu. My od členských zemí už dnes dostáváme řadu informací z daňové oblasti a někdy se e, potýkáme s tím, že některé významné součásti systému nejsou dostatečně známy, ačkoliv e, jsou závažné a významné. Tady to bychom tedy chtěli zlepšit. A v tomto duchu bychom chtěli pracovat dále na koncepci kvality příjmu, kvalitních příjmů, což je koncepce obtížná. Pokud se týče daně z finančních transakcí, já už k tomu nemám mnoho co dodat, eh, k tomu, co jsem už řekl. My prostě na tom pracujeme. A já si myslím, že globálně budeme spolupracovat s G20, aby se nám podařilo dosáhnout pokroku v této oblasti. Francie začala nyní předsedat G20 a my samozřejmě budeme jejím prostřednictvím tuto myšlenku podporovat na globální úrovni a zároveň budeme mít velice konkrétní výsledky z posouzení dopadu. Já už jsem o tom jednal na mezinárodním poli a ono je důležité debatovat nejenom o daních obecně, ale také o zcela konkrétních možnostech, jak zdanit finanční sektor. A proto tolik spoléhám na tom posouzení dopadů, na kterém se pracuje. Ano, děkuji. Eh, tak, tady vidíme na každých hodinách jiný čas. No, eh, ještě snad eh, se nám podaří jedna otázka od Josefa. Děkuji, pane komisaři. My v poslední prezentaci jsme se znovu, znovu zazníval pojem efektivní eh, daňová sazba, aby nedocházelo k deformaci. Ta efektivní daň, efektivní sazba Eh, ta se dá eh, snižovat eh, skutečnou sazbou nebo nominální sazbou a nebo úpravou toho vyměřovacího základu. <clears throat> Čili opět ta daň z finančních transakcí je de facto DPH, DPH, která se potom dá předat dále na bedra zákazníku. To by mě zajímalo, jestli toto bude nějak ošetřené, nebo chcete, máte nějaký recept na toto. Ano. Pokud se týče daně z finanční činnosti, je to do jisté míry Eh, jakási daň z přidané hodnoty. A samozřejmě jedna z těch otázek, na které je třeba odpovědět během posuzování dopadu této daně, je, jakým způsobem tuto daň nastavit, tak abychom omezili dopad na spotřebitele. To znamená na zákazníky finančních služeb. Máme zde různé možnosti, jak upravit tuto daň z finanční činnosti. jak omezit to přenášení této daně na spotřebitele. Čili my na tom pracujeme. A pokud se týče sazeb korporátní daně, já si myslím, že pokud se nám podaří shodnout na konsolidovaném vyměřovacím základu, tak to už e, samo sobě vnese do systému přehlednost. No a uvidíme, jak bude potom daň, e, jaký bude dopad potom nominálních sazeb a tak dále. Čili to je tématika, která, e, myslím, vyjasní situaci pro celý trh, pro podniky a tak dále. Takže to tím pádem také patří k důležitým rysům CCCTB. Děkuji vám, pane komisaři. My se určitě znovu setkáme. Ještě nevím přesně, kdy to bude ale určitě takové setkání bude a my se určitě budeme těšit na vaše následující sdělení. Doufáme, že eh, možná zapracujete více z toho, co navrhuje parlament. Ano, děkuji vám za plodnou debatu. A jak jsem už řekl, je pravda, že parlament je přirozeným spojencem komise v oblasti zdaňování a my všichni chápeme, že jde o velice obtížné téma, ale těším se na budoucí spolupráci. Děkuji.